Guten Morgen, wir nehmen unsere Arbeit von gestern. Dobré ráno, budeme pokračovat v práci, kterou jsme včera přerušili. Eh, začneme prvním bodem našeho dnešního programu. Je to tedy hlasování o stanovisku pana Černeckého, které se týká výroční zprávy za rok 2013 Evropské investiční banky. Chce se k tomu pan zpravodaj ještě vyjádřit? Chcete se k tomu vyjádřit, pane zpravodaji? Prosím. Pan kolega Čarnecky má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, protože čas má velkou cenu, tak nebudu mluvit dlouho. Myslím si, že už jsme o tom diskutovali dostatečně, dostatečně dlouho a že můžeme hned přistoupit k hlasování. Dobře, takže nejprve uděláme test. Eh, prosím, kdo má kartu sebou, eh, zkuste to tak, abychom viděli, kolik hlasů máme. Je to někdo, kdo si zapomněl kartu a přesto by chtěl hlasovat? Vypadá to, že ne. To znamená, že máme 17 členů a 13 hlasovalo. 13 hlasovalo. Co ty ostatní? Co ti ostatní? Dobře, tak začneme a uvidíme, jak to půjde. A tím se tedy dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 1. Hlasování končí. Je to jednoznačně přijato. Pozměňovací návrh 2 elektronické hlasování. Hlasování končí. 17 pro, 1 proti, trojka. Dvě části. První část. Hlasování končí. 16 pro, 2 proti, druhá část. Hlasování končí. 11 pro, 7 proti, je to přijato. 4. Kdo je? Hlasujeme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 4. Nyní hlasování končí. Jednomyslně přijato. Druhá část. Druhá část pozměňovacího návrhu číslo 4. Hlasování končí a je to zamítnuto. 5. Pozměňovací návrh číslo 5. Elektronické hlasování. Hlasování je u konce. 19 pro, opět přijato. 6. Pozměňovací návrh číslo 6. Hlasování končí. 19 pro, 7, pozměňovací návrh číslo 7. Hlasování končí. Přijato. 8, pozměňovací návrh 8. Hlasování končí. Je to přijato 9. Pozměňovací návrh 9. První část hlasování končí. Přijato. Druhá část pozměňovacího návrhu 9. Je to ukončeno, uzavřeno, je to opět přijato. A konečně 10, pozměňovací návrh číslo 10. Hlasování končí a je to přijato. A nyní tedy stanovisko v pozměněné podobě, stanovisko jako celek. Hlasování končí. 17 pro, 3 e, se zdrželi, takže jednomyslně přijato. A tím se tedy dostáváme e, ke konci tohoto bodu našeho dnešního programu a budeme pokračovat druhým bodem. Je to zvláštní zpráva e, Eh, k Evropskému nebo fondu vnějších hranic. Eh, naším zpravodajem je Denis de Jong, je to důležitá zpráva. Pan Galea je tady zástupce Evropského účetního dvora. Já tady, tady mám na lístečku pana Galeu. Omlouvám se. A, ah, já jsem udělala chybu. Omlouvám se. Uh, Nejprve je to zvláštní zpráva číslo 12 z roku 2014 o biodiverzitě, o Evropském fondu pro regionální rozvoj a, a tady skutečně e, zastupuje Evropský účetní dvůr pan Owen. Já jsem měla na lístečku pana Galeu, tak jsem se, si říkala, že jste se hodně změnila. Změnil, pardon, děkuji, e, pane Gresle. Já, ano, já budu hovořit o biodiverzitě. Eh, děkuji tedy panu zpravodaji, dalším členům eh, výboru pro kontrolu rozpočtu. Děkuji za příležitost představit tady tu zprávu a rád bych také využil příležitosti a poblahopřál panu zpravodaji, panu Monskurovi za eh, pracovní dokument, který byl velmi zajímavý. Děkuji vám za to. Je to, velmi, je to první zpráva, kterou tady budu prezentovat. Poté, co jsem počátkem tohoto roku začal v Evropském účetním dvoře pracovat, jsem se e, tedy chopil této zprávě, na, e, zprávy na jaře. A rád bych poděkoval svému kolegovi Lazaru e, za skvělou práci, kterou odvedl jako předchozí zpravodaj. Děkuji taky Stefanu Arencovi, který je po mé pravici a který vedl celý tým. Začnu tím, že vysvětlím to, proč jsme tento audit dělali a jak jsme k tomu přistupovali. A následně tedy e, představím nejdůležitější poznatky a doporučení. Ztráta biodiverzity to znamená schopnost živých organismů a ekologických komplexů. Eh, to, eh, to má vel, negativní ekonomické dopady. Jak je řečeno ve zprávě pana Manskura, eh, biologická rozmanitost je stěžejní. Eh, to znamená, že ochrana biologické rozmanitosti je klíčovou ekologickou výzvou pro celou Evropskou unii. Hlavním klíčem je to, abychom zastavili ztrátu biologické rozmanitosti do roku 2020. Biologická rozmanitost je tedy interdisciplinární záležitost, která se projevuje v mnoha evropských programech, to znamená eh, v Evropském zemědělském fondu pro roz, regionální rozvoj, rozvoj venkova, pardon, eh, eh, ve fondu pro rybolov a také ve strukturálních fondech. Jeden důležitý aspekt tohoto, této studie bylo to, aby jsme se hm, zaměřili na takzvaný mainstreaming v těch relevantních fondech, protože Eh, jednotlivé programy nemohou se soustředit na eh, mainstreaming sami o sobě. My jsme tady v dílčích auditech sledovali výdaje na biologickou rozmanitost, ale eh, konkrétně šlo tedy o 8 a 2 6,8 miliard euro eh, přímých plateb, které jsme zatím eh, nepokryli. Hlavním cílem eh, tohoto auditu bylo, jestli Evropský fond pro regionální rozvoj tedy správně zohledňuje cíle v souvislosti se strategií. Navštívili jsme Českou republiku, Španělsko, Francii, Polsko a Rumunsko. Společně eh, to představuje 75 Evropského fondu. Eh, kromě toho jsme se tedy zaměřili na 32 projektů, které jsme eh, eh, sledovali na místě a také jsme se zabývali tady deseti orgány, které se tímto fondem, nebo které z tohoto fondu přijímají peníze nepřímo. Zaměřovali jsme se na to, jak tedy mohou členské státy využívat finanční prostředky, tak aby zastavili zkoumali biologickou rozmanitost, zjistili jsme, že 12 členských států eh, alokovalo eh, eh, tedy finanční prostředky na opatření, která se přímo týkala biologické rozmanitosti. Členské státy si tedy mohou stanovovat svoje vlastní finanční priority. 60 respondentů řeklo, že biologická rozmanitost je také pokryta jinými evropskými nebo národními fondy a že to pokrytí je dostatečné. To znamená, že členské státy nepovažovaly vždycky Evropský fond pro regionální rozvoj jako vhodný nástroj pro eh, financování eh, opatření v oblasti biologické rozmanitosti. Tam, kde se prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj používaly, tam třetina eh, projektů se zabývala eh, přípravou budoucích opatření investičních aktivit. To znamená, že eh, tato opatření v rámci přípravy a podpory potom se musí eh, překlopit do konkrétních akcí, díky nimž dosáhneme výsledku. Ve dvou třetinách případů projektu skutečně docházelo k ochranným opatřením. Nicméně nejsou tu žádné systémy monitoringu, žádné indikátory výsledků. Eh, Absence takovéto analýzy samozřejmě znemožňuje analýzu účinku takovýchto projektů a nemáme tedy možnost prezentovat konkrétní výsledky v boji proti ztrátě biologické rozmanitosti. Nicméně v naší zprávě jsme se snažili eh, zdůraznit ty nejpůsobivější a naopak ty nejméně působivé projekty, se kterými jsme se při našich auditech sehnali, setkali. Pardon. Doufejme, že zúčastněným stranám to pomůže v tom, aby do budoucna zlepšili zprávu takovýchto projektů. Pokud jde o naše doporučení, tak jsme řekli, že komise by měla podporovat členské státy ve stanovování priorit, pokud jde o boj proti ztrátě biologické rozmanitosti. E, členské státy by tedy měly e, přijmout komplementární nebo opatření v rámci Eh, boje proti ztrátě biologické rozmanitosti, národní programy a evropské programy by se, by se měly navzájem doplňovat. A Jde o to, aby potíže byly identifikovány včas a abychom k ním přistupovali proaktivně. Jde o to, aby členské státy spolupracovaly s komisí. Komise by měla podporovat členské státy eh, v tom, že bude nadále sledovat přípravné projekty a také ochranná opatření. Jde především o účinné provádění eh, konkrétních správních manažerských plánů. Pokud jde o operační programy, tak jde hlavně o to, abychom správně ohodnotili změny v rámci ekologických systémů a také chceme radit členským státům v tom, jak tedy uplatňovat pravidla v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj v interakci s dalšími evropskými fondy. A kromě toho eh, jsme řekli, že by komise měla zajistit, aby se tedy přiměřeným způsobem monitorovaly přímé i nepřímé investice do biologické rozmanitosti, včetně Natury 2000. Členské státy by to měly umožnit tím, že poskytnou komisi příslušná data. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval komisi za skvělou spolupráci během celého auditu. Rád říkám, že se tedy drží našich doporučení. To znamená, že doufám, že tato zpráva pomůže i poslancům Evropského parlamentu, konkrétně členům tohoto výboru, eh, při jejich roli, to znamená při monitorování použití evropského rozpočtu. A tím vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane Oune za skutečně zajímavou zprávu, která se dotýká tématu, o které se i ve volbách stále, stále staráme, a sice implementace programu Natura 2000, eh, o které se sice mnoho hovoří, ale jinak o implementaci víme málo. Spravodaj je pan Manskur z SND a vítejte mezi námi máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně, vážený pane zástupce účetního dvora, no, to je v podstatě poprvé, jak víte, že mám čest představit zprávu a já teda doufám, že se mnou budete mít trošku trpělivost. Rád bych vám řekl, ještě než se k tomu, tomu budu věnovat, že já sám pocházím 10 tisíc kilometrů od Bruselu z regionu, který je sice maličký, pokud je o velikost, ovšem představuje 70% biologické rozmanitosti celé Evropy. Čili to vlastně mluví za své. Já skutečně jsem nesmírně citlivý vůči tomuto tématu, protože právě biodiverzita je naším společným dědictvím, musíme ho chránit, musíme ho obohacovat a tato zpráva, já bych rád poděkoval účetnímu dvoru, právě zdůrazně, zdůrazně všechno to, co nás ještě čeká, co musíme udělat v této oblasti, abychom opravdu bojovali proti ztrátě biodiverzity v Evropě a na celém světě. Otázka, která zde je, pokud jde o efektivní, účinné financování všech těchto projektů, pokud jde o biodiverzitu v Evropské unii. Zda teda je to dostatečné, efektivní účetní dvor, dospěl k záboru, závěru po asi tom vlastně přeskoumání 32 různých projektů v celé Evropské unii, že tyto prostředky, které máme k dispozici v regionálním fondu, nejsou plně využity jednotlivými členskými státy. Tento Mm, fond není považován za adekvátní nástroj v této oblasti a proto účetní dvor přišel s určitými doporučeními Evropské komisi, která je přijala rovně členským státům, doporučuje tam především, aby jsme sledovali efektivní operační programy, jejich implementaci a já jakožto zpravodaj, jestli dovolíte, bych připomněl několik ještě záležitostí. Ochrana biodiverzity, biologické rozmanitosti je jednou ze základních priorit Evropské unie. Evropská unie zatím ještě nedosáhla svých sílů, když zde máme dostatečné prostředky, abychom bojovali dostatečným způsobem proti ztrátě biodiverzity ještě před rokem 2010 a mezi 11 tematickými cíly, které zde máme k dispozici v rámci strategie v, Evropě pro rok 2020, pětka a šestka, ty jsou propojeny přímo s environmentálními záležitostmi, zatímco zde máme i cíle koncentrace tohoto cíle a to je především cíl 1, 3 a 4 je bez pochyby, že budeme neustále pokračovat a že v, tomto, v této oblasti bohužel neustále degradujeme náš kapitál v této oblasti z dlouhodobého hlediska. Samozřejmě bohužel se otvíráme možným environmentálním šokům v tomto ohledu. A právě proto si myslím, že je důležité nejenom se na to dívat z environmentálního hlediska, na to, že vlastně se nám snižuje kvalita našeho životního prostředí. Nesmíme zapomínat na to, že to má i ekonomický dopad, ohromný negativní dopad na celou naši společnost společnost. A to jsme zatím ještě v těchto politikách nezohlednili. Právě proto bychom měli jednat. Musíme samozřejmě, ano, investovat do ochrany životního prostředí, do různých eh, projektů v této oblasti, protože, to naše, eh, protože je to naše blaho pro všechny. Je to opravdu nesmírně důležité, abychom bojovali proti nadměrnému využívání našich přírodních zdrojů, proti přírodním katastrofám, proti eh, vyhnutí různých živočišných druhů. Toto jsou ohromné výzvy, které mají dopad na každého občana Evropské unie, na celou naši planetu. Ano, fondy z tohoto Ehm, regionálního fondu se využívají v malé části pro ochranu biodiverzity. Máme zde několik těch projektů, vidíme, že tyto projekty, které byly auditovány, mm, že je nesmírně obtížné tam hodnotit výsledky, protože jsou to dlouhodobé projekty, protože nesmíme ustát. Nesmíme hodnotit tyto projekty pouze z krátkodobého hlediska, výsledky pouze pokud jde o ochranu životního prostředí. V této oblasti je nesmírně důležité postupovat z dlouhodobého hlediska. Samozřejmě, že členské státy musí používat všechny tyto finanční prostředky, které mají k dispozici, samozřejmě i podle svého uvážení, to je jasné, mají tam určité možnosti, ovšem určitou volnost, ovšem mělo by dojít k efektivnějšímu využívání, tak abychom měli podle mého názoru spíše takový závaznější rámec pro využívání prostředků z tohoto fondu pro ochranu biodiverzity. Samozřejmě, že národní orgány by měly poskytnout jasné hlavní směry i na místní úrovni, i na regionální úrovni pro plánování, pro řízení této problematiky, protože když nebudeme reagovat, když nebudeme dělat absolutně nic, tak ty Následky negativní budou ohromné a možná podle mého názoru dokonce nezvratné. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedající. Já si myslím, že jste to velice pěkně, velice kvalitně prezentoval. Děkuji za vaši práci. Potřebujeme skutečně v tomto ohledu velikou odvahu a já si myslím, že opravdu region, z kterého pocházíte, je opravdu mnohem příjemnější než Brusel, což asi není tak obtížné být z příjemnějšího regionu, že jo, než je Brusel. To si můžeme rovnou říci. Nyní bych ráda udělila slovo kolegu Vognovi. Děkuji, paní předsedkyně, a Stejně jako vy chci poděkovat zpravodaji za vynikající prezentaci a vášnivou obranu biodiverzity a děkuji také panu Ounovi eh, z účetního dvora. Byla to jeho první zpráva eh, v našem výboru. Děkuji. Je to aktuální téma eh, tváří v tvář klimatické konferenci nebo konferenci o klimatických změnách, která se bude konat v Peru biodiverzita je součástí jejich diskusí, protože je to skutečně aktuální. A jak účetní dvůr prohlásil, evropské fondy jsou zhusta používány na ochranu biologické rozmanitosti, ale eh, mnohdy ve spojitosti i s jinými fondy a to působí určité problémy při monitorování účinnosti využívání těchto fondů. Otázkou je, zdali bychom eh, měli eh, fondy využívat pro biologickou rozmanitost, anebo spíše je jaksi zracionalizovat. Určitě se setkáme s tímto tématem i jindy a už jsme se i setkali v minulosti, například ve zprávě o účinnosti evropských fondů eh, při tvorbě pracovních míst a dále při podpoře zaměstnanosti žen. A v obou případech bylo obtížné monitorovat účinnost výkonnost eh, eh, výdajů, protože eh, ty fondy, těch fondů tam bylo více, byly propojeny. Takže moje otázka se týká spíše komise než účetního dvora. Zdali se domnívají, že bychom ty fondy měli spíš slučovat, anebo naopak je oddělovat od sebe, tak aby bylo snažší je měřit, měřit jejich účinnost. Já jsem se zařadila do seznamu řečníků když se podíváme na program Natura 2000, tak si můžeme všimnout, že Natura 2000 čerpá z mnoha zdrojů financování. Mě by zajímalo, jak jsou tyto zdroje financování navzájem sladěny, protože já alespoň v mé oblasti působnosti vidím, že Natura 2000 se stane tím evropským zákonem, který, který již nebude plošně implementován, protože ani nemůže být plošně implementován, alespoň v mém volebním obvodu. To vidím probíhají tam eh, skutečně eh, šílené implementační vlny s detailní přesností, které Eh, lze dodržet eh, eh, v řádu 30 nebo 20 hektarů, ale určitě ne celoplošně. Otázkou tedy je, jaký přehled máme o plošné implementaci programu Natura 2000 také v souvislosti se všemi ostatními fondy. A dále musím říci, že zpráva je velmi zajímavá, navíc je i hezky zpracovaná, obsahuje obrázky. Otázkou ale je, zdali bychom neměli spíše hovořit o naprostém nezdaru tváří v tvář skutečnosti, že jen velmi málo členských států to používají a používají-li to pak ve velmi malém rozsahu. Otázka proč ta otázka mi není jasná ani pro pročítání zprávy. Sice mám několik nápadů, ale proč vlastně čerpat z EFRE, když eh, to tam ani netušíme. Takže otázka je, zdali máme zachovat eh, takovouto nikovou možnost čerpání pro dobrý účel, i proto, že ta věc je málo známa a eh, ve výsledku se lecos financuje nedostatečně. Otázkou tedy je, zdali Natura 2000 je ještě celoplošně implementována. Pokud nejsou finanční prostředky, ani nemůže být. Tak jak jsme to viděli v příkladu účetního dvora, to je sice hezké, ale em, jsme samozřejmě od celoplošné implementace velmi vzdálení. Takže otázkou je, co víme o skutečně celoplošném pokrytí mm, a této nebo touto evropskou eh, eh, legislativou, legislativní normou. A za druhé, jakou naději můžeme mít, že ta přípravná opatření, která jsou zatím zrealizovaná z jedné třetiny, skutečně vyústí v něco konkrétního? Jedno zamišlení. Já vidím Eh, jako klíčový problém pro optimální financování eh, také to, že nemáme dostatek hodnověrných strategií na podporu eh, biodiverzity. Já mám jako příklad v hlavě oblast Čumavy, která je na české, německé a částečně na rakouské straně, což je identické teritorium přeshraniční a je na něj nahlíženo na obou stranách hranice a je využíváno úplně jinak. Na německé straně existuje rozsáhlé pásmo ochrany a podnikatelské další aktivity jsou možné až eh, v těch oblastech, které nemají takovou ekologickou hodnotu. A to řešení je navíc výsledkem širokého konsensu všech těch stakeholderů v oblasti. Naproti tomu na straně české existuje silná snaha expandovat s podnikatelskými aktivitami do velmi ekologicky cených eh, lokalit eh, Šumavy a upřednostnit její ekonomickou využitelnost před ochranou přírody. Já si myslím, že to je jeden z příkladů, který ukazuje, že je nezbytné dosáhnout v jakékoliv lokalitě shody ohledně uh, symbiozy ekologicky hodnotné přírody a krajiny uh, s její ekonomickou využitelností. Pokud nedojde ke shodě i napříč hranicemi, tak vždy alokace finančních prostředků bude méně optimální. Děkuji. Ich möchte der Kommission das Wort geben und já bych, no, chtěla... já bych teď chtěla předat komisi. Je to pan Rasmussen a paní Ledu. Tak kdo z vás se chopí slova jako první? Takže vypadá to, že pan Rasmussen ještě se domlouváte, dobře. Kdo chce začít? Takže paní Ledu. Um, děkuji za slovo. Evropská komise samozřejmě v tomto ohledu je nesmírně spokojená, nesmírně spokojená s touto zprávou. Účetního dvora Evropská komise přijala doporučení v tomto ohledu, to již bylo řečeno. Biodiverzita, samozřejmě, že je to horizontální politika Evropské unie, nesmírně důležitá a právě proto potřebujeme dostatečné zdroje v této oblasti. To je zásadní aby jsme v této oblasti ochrany měli dostatečné zdroje. Měli bychom zároveň zdůraznit následující věc rozmanitost biologická, to je jedna z těch priorit, kde máme právě metodologii k dispozici pro monitoring, sledování výdajů pro tuto problematiku. Je to stejná metodologie, kterou máme k dispozici pro klima. A to je zásadní, to bych chtěla zdůraznit. Kromě toho, celá tato problematika integ- určité integrace této problematiky do evropského rozpočtu, aby jsme se měli opravdu vyhrazený rozpočet. To je předmětem debaty již dlouhou dobu. Evropská komise si myslí, že to by mohlo být opravdu nejefektivnějším postupem vpřed. Ovšem, asi bychom se měli ještě zabývat tím, jak to implementovat, tuto integraci efektivnějším způsobem. U klimatu Například máme ještě i ten cíl asi těch 20%. To je konkrétní cíl, který jsme se například u klimatu stanovili zatím. Co u biodiverzity je takový cíl? Nemáme zatím. Děkuji, děkuji. Pro nás, pro nás je zásadní říci, že toto je právě jedna z našich hlavních priorit, kterou podporujeme. Samozřejmě celkový cíl diskuze na radě se zabývá i kohezní politikou. Hlavním cílem je tam růst, pracovní místa. Toto je jeden, jeden z cílů v rámci kohezní politiky. Či není to úplně ten nejhlavnější důvod, ale je to jeden z A to znamená, že mám, to i vysvětluje eh, ty alokace, kde máme asi tak necelé 3 miliony, což má samozřejmě i dopad znásobení tyto prostředky. Ovšem je to pouze malá část celkové kohezní politiky a finančních prostředků, jež máme v této oblasti k dispozici. Jistě samozřejmě, že mezi mainstreamingem a označením, vyhrazení těchto prostředků je určitý rozdíl. Samozřejmě, že biodiverzita, všechny tyto projekty by mohly se v podstatě objevit například i u projektů v oblasti dopravy. Musíme je vzít v potaz. Je to určitý integrovaný přístup, to jistě. Ovšem těch 2,8 miliardy, o kterých se zde hovoří, by mohlo být právě identifikováno jakožto vyhrazené prostředky výsledek jednání mezi komisí, konkrétními členskými státy. Pro komisi je samozřejmě jednodušší mít tyto specifické alokace mm, než nějaké celkové finanční prostředky, protože tak to si právě můžeme stanovit cíle konkrétní s členskými státy po dohodě s nimi. My jsme reagovali částečně a my jsme vlastně již očekávali trošičku i kritiku, která zde je v této zprávě, tím, bychom jsme posílili naše cíle, indikátory, ukazatele, to znamená, že jakmile máme vyhrazené prostředky pro projekty v oblasti biodiverzity Natury 2000, abychom byli schopni hned na začátku říci, co očekáváme za tyto finanční prostředky. Toto je jeden z klíčových prvků jednání i pro období pro rok 2014 až 2020 a my doufáme, že to nám přinese jasnější, měřitelnější výsledky, než jsme viděli v programovacím období 2007-2013. Děkuji vám. Neodpověděl jste ani na jednu jedinou otázku, kterou jsme položili. Neodpověděli jste. Yes, I think on the, on the question of main... Pokud jde o ten mainstreaming, tak si myslím, že jsem zodpověděla, jaká je pozice Evropské komise, že zaměření na mainstreaming je nejefektivnější přístup. Neexistuje žádné měření kvality, pokud jde o klimatické změny. Myslím, že jste se ptali také na Naturu 2000 a zdále stávající implementace je dostatečně koordinována. Mám za to, že je nutno zdůraznit, že pro Naturu 2000 je celkový přístup EU biogeografický, to znamená koordinaci dochází ve smyslu určování území Natury 2000 také dochází ke koordinaci financování. My máme prioritní akční rámce, eh, na základě kterých dochází k financování. Samozřejmě, že je obtížné koordinovat jednotlivé eh, fondy, protože eh, schvalování jednotlivých eh, finančních prostředků probíhá postupně, nikoli najednou. Eh, takže stručně řečeno, je zde úsilí o koordinaci, mohlo by docházet určitě k lepší koordinaci v praxi a na doporučení auditoru účetního dvora je samozřejmě komise ochotna podpořit tato doporučení. Promiňte, pokud moje odpovědi nebyly jasné, já jsem se pokusil odpovědět na, na vaše otázky, alespoň jsem se pokusil. Jak bylo řečeno, pro nás na komisi je důležité pochopit, že úsilí Evropské unie je pouze částí celkového úsilí. Hlavní odpovědnost za implementaci Natury 2000 a Eh, směrnic biodiverzity eh, jsou na straně členských států a zůstávají tam. A pokud je o celkové úsilí, tak eh, to, co Eh, čeho se nedostává ve zprávě účetního dvora, je kalkulace toho, co dělají členské státy. My musíme na tyto dvě věci pohlížet společně, jinak nezískáme celkový obrázek. Myslím si, že eh, je příliš omezující, když se zaměřujeme pouze na rozpočty EU, nikoli na členské státy též. Myslím, že tento názor sdílíme naprosto, ale otázkou je, co víme o plošné implementaci Natury 2000 a také směrnici FFAH. U mě v Německu to působí eh, velké potíže a e, zvířata, které nám dělají potíže, se jmenují bobři. Máme e, e, velký výskyt bobrů, ale ne všichni jsou za to rádi. A samozřejmě finanční prostředky by pomohly, ale já se divím, že existují finanční prostředky, které neodtékají. Takže co víme o plošné implementaci FFH, zejména generální ředitelství. Nesouvisí to s finančními prostředky, tady sdílíme váš názor. Eh, peníze nejsou všechno, ale bez peněz eh, taky není nic, nebo se nic nedá dělat. Takže otázkou je, zdali například pěstujeme orchideje, jednotlivé hezké druhy květin a máme z toho radost, anebo můžeme doufat, že skutečně dospějeme k plošné implementaci, protože plošná implementace byla také zamýšlena zákonodárcem, nikoli pouze pěstování orchidejí, ale barevná louka. Takže prosím ještě jednou o vaši odpověď. Yes, I think if you, if now... Já mám za to, že eh, hovoříme-li o účinnosti implementace směrnic eh, o habitatu a eh, ptáku, tak jak víte, probíhá nyní takzvaný fitness check o směrnic ehm, vztahujících se k přírodě a dojde k výsledkům o jejich účinnosti. Budeme mít konkrétní závěry o tom. Také probíhá přeskum ve středním období, pokud jde o strategii biorozmanitosti. Tady jde například o otázku ochrany přírody, ale také jiné aspekty biodiverzity, udržitelné zemědělství, udržitelný rybolov například. To jsou otázky, které jsou velmi pádné a aktuální a z toho vzejdou rozsáhlé zprávy v roce 2015 k těmto otázkám. Pokud jde o pojem celkového pokrytí nebo plošného pokrytí. Dovolte, abych se podělil o zkušenosti eh, z eh, praxe a spolupráce s členskými státy. Skutečně se ukázalo být poměrně obtížné stanovat pevné cíle, pokud jde o Naturu 2000 a biorozmanitost. Eh, samozřejmě, že jsme naléhali na členské státy tvrdě, aby nám poskytli konkrétní ukazateli, konkrétní zvíře, bobra nebo něco jiného, na základě hm, čehož to pochopíme. Ale konfrontováni jsme byli dalšími žádostmi o studia. Jelikož tyto žádosti byly tak rozšířené, tak jsme eh, uznali, že se nacházíme v oblasti, které, která má takzvaný iterativní eh, prvek. To znamená, probíhají tady studie a identifikace problémů a výzev eh, probíhá. Zatím není pevný cíl, eh, není stavu, kdybychom konstatovali, ano, nyní jsme dospěli k ideálnímu stavu ochrany přírody, protože ta se neustále mění, život se mění, ale snažili jsme se skutečně intenzivně identifikovat specifické ukazatele eh, pro zaměření prostředků. Taková je i naše rola, role v celkovém kontextu, ale opakuji, aniž bychom nezískali obdobné finanční eh, částky, respektive ukazatele od členských států, nemůžeme eh, nastínit celkový obraz. To je nutné i v rámci onoho fitness checku, abychom získali odpovídající údaje i od členských států nějak... Připadá mi to nějaké povědomé. Slyšíme to často, eh, že tedy za to mohou členské státy, ne komise jako taková. Pane Ovene, eh, máte tu velký prostor na odpovědi, mohu vám dát slovo? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se tedy odpovědět na otázky, které tedy eh, vyplývají z dokumentu eh, soudu a z dalších studií. Nejprve otázka pana Vogena, pokud eh, tedy Eh, jestli bychom tedy měli eh, se zabývat jednotlivými aspekty politického rozhodování. Z této studie vyplývá jedna věc a sice, že mainstreaming z Evropského fondu pro regionální rozvoj, alespoň pokud jde o biologickou rozmanitost, byl omezeno, eh, pokud jde o dopad a pokud jde o opatření a jejich úspěch. A nyní eh, se paní předsedkyně ptala na koordinaci eh, při provádění opatření v rámci Natury 2000. Eh, Zaměření naší studie je velmi omezené. Já vím, že eh, komise se nyní obrací na členské státy a žádá je, aby tedy provedli prioritizaci, což určitě do budoucna bude eh, možné. Nicméně v naší zprávě není důkaz o tom, že by to doposud proběhlo. Pokud jde o eh, tu otázku, která se týká toho, že se, že se toho chopili, chopilo poměrně malé čl, množství členských států, já si myslím, že 2,8 miliard euro není eh, bezvýznamná částka. Tím skutečně můžete dosáhnout mnoha věcí a eh, jsou tu eh, patrné výsledky v mnoha projektech, byť ten úspěch není možno konkrétně měřit. V našem průzkumu jsme se tedy dozvěděli, že e, některé členské státy mají pocit, že tato oblast je pokryta jinými evropskými e, fondy a také je financována z národních prostředků. To znamená, že nemají pocit, že by tímto způsobem nutně bylo potřeba e, investovat do biologické rozmanitosti. Nyní ještě další otázka, a sice jestli ta přípravná opatření se do budoucna překlopí v nějaké konkrétní akce, aktivity. Eh, ano, eh, musím přiznat, že eh, jsme neměli vždycky pocit, že ta přípravná opatření povedou ke konkrétním ochranným opatřením, pokud jde o konkrétní ochranu přírody. Děkuji. Děkuji. To znamená, že tady nevzniká dojem, že bychom tedy eh, pěstovali jenom jednotlivé orchideje a nezaměřovali se na celou louku plnou těch pestr- pestrých květin. Děkuji. A nyní pan zpravodaj. Děkuji za, děkuji za slovo, ano to jsme nedostatečně využili evropské fondy v této oblasti ochrany biodiverzity. Samozřejmě, že si klademe různé otázky, jakým způsobem to teda udržovat do budoucna, jakým způsobem v této oblasti jedná. Ovšem, když si přečteme tuto zprávu účetního dvora, myslím si, já si to pamatuju velice dobře, jasně se tam hovoří o tom, že pokud teda jsme se nedostatečně ještě využívali tyto prostředky, pouze teda opravdu několik procent, takže to znamená určitý problém. Nedostatek kapacity v této oblasti, nedostatek povědomí o tom, jak využívat tyto finanční prostředky, administrativní náklady, které jsou zde rovněž jedním z problémů, vůbec jakým způsobem tyto projekty administrovat, zpravovat a tak dále. Já skutečně si myslím, že komise by měla i pomoci najít určitá řešení členským státům, určitá konkrétnější, efektivnější řešení, stanovení si cílu a tak dále. Prostě něco, právě proto jsem navrhoval nějaký způsob efektivnějšího využití, něco, řekněme, co by mělo určitý rámec, ne něco vynucovacího, ale řekněme nějaká doporučení takového pevnějšího charakteru, jak by členské státy mohly efektivněji a účení využívat finanční prostředky, které v těchto fondech máme. vielen Dank. Wir sind... Děkuji. Tím jsme tady dokončili tento bod našeho dnešního programu a já si myslím, že by stálo za to, eh, kdybychom, ty otá- kdybychom se ještě jednou věnovali otázce, jak je tedy možno koordinovat eh, výdaje v rámci Natury 2000, biologické rozmanitosti, eh, a tak dále, jak funguje ta koordinace v oblasti finančních prostředků. Bylo by dobré, eh, kdybychom eh, tedy sepsali nebo požádali o zprávu z vlastní iniciativy, která by se zabývala právě tímto tématem na základě dokumentu, který připravil Evropský účetní dvůr. Pan zpravodaj má pravdu, když říká, že pro nás je to skutečně klíčová otázka do budoucna. Je to klíčová otázka i pro budoucnost celého lidstva. Eh, a myslím si, že vzhledem k tomu, jak je to důležitá otázka, přistupujeme k tomu poměrně neurčitě. To znamená, že bych ráda vyzvala frakci, eh, zatím jsme to nikdy nedělali, ale bylo by určitě dobré, kdybychom našli nějakého zpravodaje, který se tohoto tématu chopí, eh, který k tomu přistoupí, tedy Eh, s dostatečný, dostatečným zájmem. Eh, děkuji účetnímu dvoru, děkuji panu Ovenovi a eh, zahajuji další bod programu. Je to zvláštní zpráva o Fondu pro vnější hranice. Spravodajem za účetní dvůr je pan Galea a za nás je to pan De Jong. Vítejte, pane Galea, a máte slovo. Thank you, Děkuji vám, paní předsedkyně vážení členové výboru. Já jsem se zájmem a pozorností eh, pročítal pracovní dokument eh, zpracovaný eh, panem zpravodajem Denisem de Jongem. Oceňujeme úvahu, respektive pozornost, kterou jste již věnovali tomuto fondu ochrany vnějších hranic. Zpráva soudu respektive účetního dvora se stává z výkonnostního auditu eh, týkající se eh, fondu pro vnější hranice. Byl zřízen, jak známo, v roce 2007 na období do roku 2013. Nyní byl nahrazen novým nástrojem eh, finanční podpory vnějších hranic a spadá do Fondu pro vnitřní bezpečnosti. Byl zřízen letošního roku nařízením parlamentu a rady a je od 1. ledna 2014 eh, účinný. Eh, Účetní dvůr již eh, prověřil um, ostatní eh, aspekty v této oblasti v dvou uplynulých zprávách. Eh, první byla integrace, o, integrace příslušníků třetích zemí, to se týkalo Evropského integračního fondu a fondu pro uprchlíky a pak začátkem letošního roku hm, to byla zpráva o šengenském informačním systému. To jsou dvě úzce propojené oblasti souvislostí s Fondem pro eh, vnější hranice. Eh, náš dvůr se zaměřuje na tři aspekty. Na procesy vztahující se k účinnosti fondu, dále eh, na přidanou hodnotu fondu a za třetí na dosažení cílů a naplňování programu. Provedený audit tohoto fondu byl eh, proveden na pozadí návrhu komise na, roku, na rok 2014 eh, až 2020 to znamená na období 2014 až 2020 a samozřejmě, že jsme eh, vzali v potaz návrhy a doporučení. Zpráva dospívá ke třem hlavním závěrům. První, že tento fond přispěl k eh, ostraze vnějších hranic a také podpořil finanční solidaritu mezi členskými státy jako mechanismus solidarity, tudíž tento fond funguje dobře. Na straně druhé eh, přidaná hodnota EU byla omezená a další výsledky nebylo možno měřit. Hovoříme-li další přidaná hodnota EU, tak eh, míníme tím ho, eh, přidanou hodnotu nad rámec aspektu solidarity. A za třetí, odpovědné příslušné orgány v členských státech vykazovaly slabiny v monitorování kontrolování schvalování eh, projektu a jejich výsledků, zatímco členské státy a komise provedly hodnověrnou evaluaci naplňování fondu na období 2007-2010. Dále eh, náš dvůr zjistil řadu problémů. Programy členských států nebyly eh, zahrnuty do národních strategií ostrahy hranic a postrádali eh, jasné cíle a měřitelné ukazatele eh, procesy výběru projektu nezajistily, aby eh, byly uspokojeny potřeby členských států a také výběrové řízení na území členských států nebylo dostačující. Dále se odhalily určité slabiny v řízení fondu v eh, Řecku, Itálii, Španělsku a v předchozích letech také na Maltě. To jsou státy, které jsou předmětem auditu a jsou klíčové také pro řízení vnějších hranic EU. E, tyto e, nedostatky e, znamenají, mohou znamenat, že řízení hranic není posíleno tam, kde je nejvíce zapotřebí. Nízká míra implementace v některých členských zemích omezovala účinnost fondu. Také jsme dospěli k závěru, že je nutno také propojit, lépe propojit fond s Frontexem. Eh, eh, dále jsme dospěli ještě k dalším obecným doporučením a ta jsou také zhrnuta pravodajem, panem De Jongem a také berou v potaz eh, nutnost přijetí nové legislativy. Chtěl bych poukázat na oblasti, kde připomínáme, že je nutno se účinněji zaměřit na eh, problémy. Za prvé, eh, je nutno se zaměřit na zlepšení eh, měřitelnosti a vykazování celkových výsledků. A to je řešeno částečně novou legislativou, včetně společných povinných ukazatelů a specifických programových ukazatelů. Stále ještě musíme eh, zjistit, zdali eh, tato ustanovení v legislativě skutečně zmen, zlepší monitorování a evaluaci, protože to bude odvislé od toho, do jaké míry komise a členské státy budou v praxi eh, postupovat. Například doporučujeme, aby komise zajistila, aby ukazatele byly sbírány vlastně od začátku aby se jednalo o ukazatele dopadu. Druhý, eh, druhé doporučení je zvýšit přidanou hodnotu EU eh, eh, v případě projektů financovaných z fondu. Mám na mysli Fond pro vnitřní bezpečnost. Co myslím přidanou hodnotou? Myslím tím to, co nelze dosáhnout pouze na úrovni členských států. Uvědomujeme si, že nová legislativa zajistí určité omezené pobídky členským zemím, aby podpořili kooperaci s Frontexem a také konzulární kooperaci mezi členskými státy. Naše doporučení ale sahají ještě dále a stanovují ještě náročnější cíle a očekávání. Například členské státy a komise by se měly soustředit více na zřízení společných aplikačních středisek a dalších forem konzulární spolupráce, Eh, místo na obnovu, adaptaci eh, a úpravu konzulátu. Obecně Doporučujeme, aby fond byl zahrnut do národní, národní strategií pro řízení hranic a aby členské státy posílili správní kapacitu řízení fondu, zejména v oblasti veřejných e, zakázek. A e, nakonec, vzhledem k ustanovení článku 22 nařízení, a na základě návrhu komise revidovat eh, eh, do roku 2020 nařízení. Předpokládám, že eh, zainteresované strany, včetně účetního dvora, zajistí potřebnou evaluaci a výkonnostní audit včas aby mohli z toho vyvodit závěry a konstruktivně informovat zainteresované eh, subjekty, pokud jde o jejich výkonnost a pokud jde také o účinky finančního nástroje. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Kaleo. A nyní obdrží slovo pan eh, zpravodaj De Jong, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Rád bych poděkoval Evropskému účetnímu dvoru, protože skutečně bylo mým potěšením přečíst jejich zprávu, která se týká právě tohoto fondu pro vnější hranice Evropské unie. Já osobně to považuji za úžasný zážitek, zkušenost, podívat se na praktické příklady toho, jakým způsobem jsou využívány tyto finanční prostředky, nebo možná dokonce zneužívány v některých oblastech. Já osobně si myslím, že je důležité, abychom se podívali na samotný základ těchto fondů, které pramení ještě v roce 2007, kontrola hranic, implementace konsulárních politik v této oblasti. To vše bylo v tom období národními výhradami. Národní členské státy to považovaly za jejich výhradu a myslím si, že automaticky, jak si tenkrát ještě nefungovali nějakým intenzivním způsobem, nespolupracovali, když vzhledem na Schengen vlastně by měli. Ovšem, problém, kterému čelila komise v, té, v tom období, byl nedostatek té operativní a automatické spolupráce mezi členskými státy. Jeden z mechanismů, které byste mohli využít, například teda byly právě, teda byl, Evropská komise vytvořila právě ten fond pro členské státy některé Evropské země se nezúčastnily, ovšem máme tam i země, které nespadají do EU, čili celkově asi 28 zemí se zúčastnily tohoto fondu. Ano, čili jsou zde finanční prostředky, dobře, to je kvalitní záležitost již sama o sobě, to znamená, že můžeme vytvořit projekty a spolupracovat. Ovšem v praxi, jak to vypadá? Ty věci, které již byly naplánovány na národní úrovni, pouze pro určitá národní opatření, především v oblasti víz, hraničních kontrol. Ty se předložily tyto projekty v rámci těchto fondů a byly proplaceny. Dokonce to mm, šlo ještě dál. V Itálii jsem našel takový příklad, kde byl takový systém veřejných zakázek, asi 355 operačních automobilů se to týkalo, nebylo sice jasně řečeno, že se to bude využívat pro hraniční kontrolu. Zjistilo se, že se to využívalo například i pro policejní účely, což ale nespadalo do tohoto fondu například. Čili je samozřejmě, že si myslím, že je dobré, že se využívá tento fond pro oblasti citlivé spolupráce. Ovšem my se dostáváme do další etapy tohoto fondu a jak víte, tak právě zde máme ty nástroje pro finanční podporu v oblasti Mm, externích eh, hranic, víz a tak dále. To se vlastně týká toho fondu interní bezpečnosti, čili došlo k určité změně a právě proto bychom se měli podívat, jak tyto fondy fungovaly v minulosti, jak je zaměřit, zacílit. Já jsem hovořil například eh, i s, zástupci účetního dvora v tomto ohledu, protože možná je to trošku takové zmatené, ovšem když se podívám na tento pracovní dokument, na jednotlivé odstavce. Tam se hovoří o tom, že musíme více vyhrazovat finanční prostředky. Já tam hovořím o solidaritě. Rád bych to trošku vysvětlil, protože to může um, být zavádějící. Solidarita. Solidarita to vlastně celý ten fond. To je ta solidarita, protože platíte za něco z tohoto fondu, co dělají například i jiné členské státy. To znamená, že platíte společně za hraniční kontroly, za víza a tak dále. Ovšem to není ten typ solidarity, který bychom mohli nějakým způsobem vysvětlit našim občanům jakožto moderní koncept solidarity, když hovoříme o hraničních kontrolách a písech, protože některé členské státy mají obrovské problémy v této oblasti obrovské migrační tlaky na vnější hranice těchto zemí. Na druhé straně zde máme členské země, které nečelí až takovému velikému externímu tlaku. Čili ta solidarita podle mě tkví v tom, že ty země, které nemají takový veliký tlak, necítí ho na sobě, tak pomáhají právě těm, které čelí obrovskému tlaku, například chránit hranice z humanitárního hlediska, bránit lidská práva v tomto ohledu a tak dále. A to není solidarita, která zde je nějak vyhrazena v tomto fondu, protože všechno je zde považováno za solidární aktivity, čili těžko se to nějak měří, těžko se to nějak hodnotí. Já právě proto doporučuji osobně, abychom nějakým způsobem lépe, vy, lépe označili vůbec to, nebo definovali, co to je ta solidarita. Vyhradili část finančních prostředků tohoto fondu pro ty členské země, které jsou nejvíce vystaveny obrovskému tlaku v této oblasti ochrany vnější hranice. Druhá záležitost, a zde plně souhlasím s účetním dvorem, měli bychom ano, teda to, co máme společného, rovněž jak si oddělit, zaměřit se na to, máme zde Frontex, společné aktivity, spolupráce, mm, konzulárního charakteru, aby jsme neměli nějaké zvláštní konzuláty, abychom je propojili, spojili a tak dále. To je další část, kterou bychom mohli jaksi vymezit jako jiný společný cíl Evropské unie a zároveň zde máme na, ještě takové ty naléhavé nebo výjimečné, mimořádné akce, události, účetní dvůr se na to jej zaměřil. Většina z nich je stejná jako oblast Frontexu a spolupráce konzulárního či vizového charakteru. Čili tím, že lepším způsobem zacílíme tyto finanční prostředky na tyto konkrétní cíle, si myslím, že bychom právě mohli splnit ty výkonnostní ukazatele, o kterých hovoří účetní dvůr a že teda se dostaneme přes tu první etapu toho získávání členských států na svou stranu ze strany komise, spíše vytvoření určitý business modelu, kde bychom mohli jednak realizovat solidaritu díky těmto prostředkům v rámci ochrany vnějších hranic a zároveň teda celková jakási spolupráce v této oblasti na celoevropské úrovni, čili to je tak stručně jistě. Můžete se podívat na podrobnosti mého návrhu účetního dvora, rovněž tyto dokumenty jsou k dispozici. Ovšem toto jsou takové hlavní směry, na základě kterých jsem postupoval. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Je to zajímavá zpráva účetního dvora a důležitý pracovní dokument a nikdo se nehlásí, ale ano, Tamáš. Eh, vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, eh, vážení členové účetního dvoru a dalších institucí Evropské unie, já bych nejdříve chtěl poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za skvělou práci při zpracování tohoto materiálu, protože opravdu byl to jeden z nejlepších materiálů, který jsem četl, plný konkrétních, eh, konkrétních příkladů, že člověk, když eh, ten materiál procházel, tak si mohl eh, udělat velmi dobrý obrázek o tom, jak byly jednotlivé, jednotlivé peníze jak byli čerpáni. Také děkuji zpravodaji Denisovi eh, de Jongovi za skvělý pracovní materiál. Opravdu bylo krásné se s ním procházet. Já bych chtěl říct několik bodů. Za prvé, ochrana vnějších hranic je zásadní téma pro celou Evropskou unii. Opravdu zásadní. Právě skvělý management ochrany vnějších hranic je pro nás naprosto klíčový. Proto já budu toto téma velmi zdůrazňovat, protože jsem byl zpravodajem eh, rozpočtu v oblasti Libe a pořád čelíme tlakům na zvyšování peněz v oblasti, v oblasti ochrany vnějších hranic. A pro mě je velmi důležité téma efektivita, která je právě i v tomhle eh, tématu zmíněna. Tento finanční nástroj pro ochranu vnějších hranic je eh, eh, velmi důležitý taky právě v tom, že Evropská unie na něm ukazuje tu solidaritu eh, ze státy, který čelí díky své geografické poloze největšímu náporu velkého počtu imigrantů. To je potřeba také zdůraznit, protože na tom se ukazuje právě ta společná evropská politika. Proto vidím jako zásadní míru efektivity tohoto programu právě pro další roky. E, přesto e, i u tohoto programu se setkáváme s několika zásadními problémy, který já kritizuju opakovaně a který vidíme na tomhle tom výboru i o dalších problémů. První je monitoring. Druhá věc, která je, je hodnocení. Myslím, že účetní dvůr tady výborně popsal téma nastavení ukazatelů. To je to, co vlastně eh, čemu čelí na tomto výboru Evropská komise neustále dokola. Eh, vnímám jako pozitivní, že Evropská komise se rozhodla nastavit společné ukazatele a že členské státy musí vyvinout programově specifické ukazatele. To vidím jako pozitivní, ale myslím si, že je to start a ještě nás čeká hodně, eh, hodně práce máme před sebou. Jako zásadní vidím to, že tento finanční nástroj by měl přímo podporovat práci Frontexu a to tím, že se spolufinancované vybavení učiní povinně prostředkem spojený s Frontexem číst ve zprávě, že některé státy eh, nakupovaly třeba vybavení eh, k ochraně vnějších hranic, které nebylo sdílené s Frontexem, mi přijde velmi, velmi absurdní. A jednu věc tady mám, kterou, eh, pane de Jongu, si dovolím s vámi úplně nesouhlasit a možná, že mi ji vysvětlíte. Eh, já mám odlišný názor od pana De Jonga, že mm, to se týče rozdělení části týkající se oblasti víz a hraničních kontrol do různých segmentů. Obávám se, že takové další členění by spíše přispělo k námi kritizované administrativní eh, zátěži, prodlevám a stížené kooperaci v klíčových oblastech Rád bych se proto teda, tedy pana De Jonga eh, za naší frakci zeptal, jak by si přesně takové rozdělení fondů představoval a zda nevnímá, že by naopak toto rozdělení mohlo vést k problematické spolupráci na některých konkrétních projektech. Děkuji moc krát. Já jsem se sama zařadila na <clears throat> seznam řečníků. Mám jednu otázku na účetní dvůr. E, míra čerpání na straně Řecka je velmi bídná. Víme, proč je ta kvota tak nízká. Víme, proč tomu tak je, protože Řecko je hluboce pod průměrem a je to zároveň země, do které přijíždí mnoho uprchlíků. To znamená, že je to země, kde by se právě mělo investovat mnoho prostředků. Takže eh, to je pro mě eh, velmi eh, zajímavá otázka. To znamená, že na to jsem se chtěla zeptat. Nikdo další se nehlásí a za komisi pan Home a pan Konde. A ještě pan Ali. Omlouvám se, já jsem vás přehlédla, takže prosím, máte slovo, pane Ali. Děkuji, paní, spravo, paní předsedkyně, vážení zástupci Evropského účetního dvora komise, milí kolegové. Já bych chtěl poděkovat eh, zástupcům Evropského účetního dvora za tuto zprávu. Nevím, jak to vypadalo dřív, ale myslím si, že eh, si umíme dobře představit, jak ten proces probíhá. V těch závěrech a doporučeních jsme se zaměřovali na ty nejdůležitější otázky, například povinná pravidla eh, měřitelné ukazatele, stanovení cílů, pokud jde o výsledky, o e, indikátory dopadu, které budou konkrétně popsány. E, kromě toho v rámci procesu provádění je potřeba se soustředit na e, indikátory, které budou odpovídat oblasti působnosti. Nicméně, pokud se na to podíváme celkově, tak vidíme, v čem je hlavní důvod alokace prostředků v rámci Eh, rozdělení v rámci EU. Podle mého názoru jde především o to, abychom chránili vnější hranice. Eh, Ochrana by se tedy měla týkat eh, konkrétních zemí pokud tedy chceme eh, dodat evropskou přidanou hodnotu, musíme si odpovědět na několik otázek. Například na to, jaký je tedy plný set indikátorů eh, výstupů, výsledků, jaký je prioritní seznam zemí, kde tedy můžeme alokovat prostředky na základě této prioritizace. Rád bych vám řekl jednu věc, kolegové. My jsme na vnější hranici Evropské unie v Bulharsku a to znamená, že čelíme velkému tlaku, velkému migračnímu tlaku. Pokud se podíváme na to, jaká je situace eh, na Středním východě a v celém regionu, tomto kontextu bych se rád zeptal, proč tedy používat eh, sadu eh, indikátorů a eh, proč tedy nepoužívat složené indikátory, které by tedy zohledňovaly konkrétní situaci v dané zemi Evropské unii. Jde tedy o indikátor rizika ohrožení, jde o to, do jaké míry je tedy zatížena hranice pozemní, námořní, uprchlickými vlnami, jde také o počty eh, pasažérů a eh, další toky. Jde tedy o to, eh, k jakým konfliktům tady dochází. Samozřejmě, že takovéto věci mají dopad na bezpečnost hranic a měli bychom je zohlednit. Domnívám se, že tímto způsobem bychom dosáhli spravedlivého rozdělení prostředků mezi jednotlivými zeměmi, tím, že bychom tedy používali složené indikátory, které by byly objektivní, měřitelné a které by umožnily mezinárodní srovnání. Myslím si, že takováto snaha by byla velmi pozitivní a užitečná, bylo by to spravedlivé, protože pokud hovoříme o vnější hranici Evropské unie, eh, unie tak si musíme uvědomit, že, se, že tím mm, je podmíněna bezpečnost celé Evropské unie. Já jsem poslanec za jednu zemi, která leží na vnějších hranicích Unie a musím vám říct, že ten problém je skutečně závažný. Děkuji. Vielen Dank. Wir nehmen, ja. Děkuji. My to bereme velmi vážně, že? A proto tady také sedíme za komisi Tady máme dva pány, pan seniore, pan Konde, kdo začne, prosím. Thank you very much. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Evropská komise by ráda zdůraznila to, že audit ze strany účetního dvora považujeme za velice užitečný a skutečně jsme nesmírně spokojeni s tím, jak vypadají doporučení, budeme s tím pracovat doporučeními, které udělil soud nám i členským státům. Rádi bychom poděkovali panu zpravodaji a vašemu výboru za pozornost, jež věnujete tomuto tématu a i za vaše doporučení. Když se podíváme na to, co doporučuje účetní dvůr, jestli dovolíte, zaměřím se alespoň na některé z nich. Pokud jde o nedostatek národních strategií, myslíme si, že v rámci nového právního rámce by bylo jednodušší zaměřit se na strategičtější záležitosti, i proto, že jsme již vedli takový dialog v oblasti politik s členskými státy ze strany Evropské komise již před určitou dobou a proto tam budeme mít i různé strategické orientace, které jsou důležité. Dále je to víceletý rámec, um, kde se rovněž zaměříme na strategičtější záležitosti ve srovnání s předchozím finančním obdobím. Pokud jde o nedostatečné nástroje pro měření výsledku, to je validní, validní požadavek, um, soud na to poukázal Ovšem nový právní rámec by měl umožnit právě monitoring, hodnocení a členské státy by byly vázány vytvořit si, stanovit si cíle, po, mít povinné ukazatele, které se budou hodnotit a budou zahrnuty do národních programů. V roce 2014 právě očekáme i komplexní systém informačních systému, který bude využívat prostředky ze strukturálních fondů. A pokud jde o to hodnocení v poločase, bohužel nebylo úplně nejlepší konečné hodnocení finanční finančních prostředků těchto fondů musí být rigoróznější. My budeme v tomto ohledu postupovat tak, jak navrhuje soud. Budeme se zaměřovat na kvalitativní informace, sedm hodnotících týmů, které byly hodnoceny relevance, efektivita, evropská přidaná hodnota a tak dále. A pokud jde o nedostatek přidané hodnoty ze strany Evropské unie, synergie s Frontexem. My doufáme, předpokládáme, že nový právní rámec na to bude reagovat vhodným způsobem a my opravdu znásobíme naše úsilí, tak aby tyto fondy přišly s přidanou hodnotou pokud jde o slabiny v oblasti manažerských systému na straně členských států, řízení celé této problematiky. My Samozřejmě jsme již začali jednat, došlo k úpravám v této oblasti. A pokud jde o doporučení pana zpravodaje, nové právní nástroje podle nás nám umožní zaměřit se na oblasti, které pan zpravodaj vypíchl. Solidarita, ano, to je základ výpočtu těch eh, základních částek, které udělíme členským státům. To znamená, že ty, které jsou více vystaveny migračním tokům a tlaku, získají více finančních prostředků a v roce 2017 nás čeká hodnocení v poločase, které rovněž by mělo přijít s takovými dodatečnými ještě finančními prostředky pro ty nejvíce zatížené země v tomto ohledu. Specifické akce státy zaměříme na prioritní oblasti, jako o tom hovořil pan zpravodaj, konzulární spolupráce například. Dále samozřejmě i prostředky využívané v rámci společných akcí s Frontextem. A zároveň zde hovoříme i o tom specifickém prvku naléhavé pomoci to jsme rovněž identifikovali a doufáme, že tyto prioritní cíle, které zde nyní vidíme, budou řízeny, zpravovány lepším způsobem na základě nového právního státu. A pokud je o registraci nebo sdílení prostředků s Frontextem, tam jsou ty různé specifické akce, máme tam 120 milionů k dispozici pro nákup prostředků Frontextem, ovšem nezapomínejme na to, že identifikace těchto prostředků, to bude v rámci těch technických prostředků, záleží na specifických mechanismech, které bude eh, řídit nařízení pro financování Frontexu. A dále je to dodržování základních práv. Nový právní rámec podle našeho názoru reaguje na tuto problematiku vhodným způsobem. Členské státy mají obecně povinnost plnit, dodržovat základní práva při, při implementaci jednotlivých akcí. To je článek 3 právního základu, ze kterého vycházíme. A dále je tam ex ante kondicionalita, využívání operační pomoci, která představuje 40 celkových částek, které jsou v rámci tohoto nástroje k dispozici. Tím jsem vyčerpal mé připomínky k tomuto tématu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Gibt es weitere Wortmeldungen? Jsou další přihlášky do diskuse? Chtěl by se někdo vyjádřit? Pokud nikoli, uděluji slovo ještě jednou účetnímu dvoru a poté ještě jednou panu zpravodaji. Pane Galeo, prosím. Především bych chtěl ještě jednou poděkovat eh, paní předsedkyně a eh, panu zpravodaji i všem členům, eh, kteří se zúčastnili na konstruktivní spolupráci v průběhu auditu, který jsme prováděli. Souhlasím se zpravodajem panem De Jongem v tom ohledu, že v této oblasti se Evropská unie stále vyvíjí, byť eh, Schengen eh, je již instalován eh, několik let. Stále ještě se na věci pracuje, stále ještě je to proces, tak takže šengenské státy i státy, které se nově připojily, musí uspíšit tento to, tuto externí zprávu ochrany vnějších hranic. A také souhlasím s panem Zdechovským, že se jedná o klíčovou zásadní věc pro Evropskou unii, jak z hlediska e, její bezpečnosti a jak dnes vidíme i z hlediska její politické dimenze. Takže souhlasím s tím, že je významné, aby nyní, kdy jsme zahájili implementaci nového finančního nástroje, členské státy, komise a zainteresované subjekty neustále monitorovali e, probíhající aktivitu. A chtěl bych, aby členské státy více vzali za své um, ono celoevropské nahlížení na věc a nevyužívali uh, fondu spíše eh, jen z národní perspektivy, z národního uhlu pohledu. Ano, když jde o monitorování a hodnocení, abychom zajistili přidanou hodnotu, musíme uh, Eh, si uvědomit, že nové nařízení posiluje potřebu společných závazných ukazatelů a programově specifických ukazatelů a musíme mít také na zřeteli, že eh, toto nařízení je pouze jedním eh, v řetězci nařízení, protože máme nařízení 5.1.3, to předchozí, a dále 5.1.4, nemáme tady pouze vnitřní bezpečnostní fond, ale máme i další evropské iniciativy, které mají přímý dopad na problematiku vnějších hranic a na problematiku přistěhovalectví. Z hlediska komise by bylo velmi důležité nejenom se úzce zaměřovat na implementaci tohoto konkrétního nařízení, ale eh, také zaujmout eh, širší přístup tak, abychom zajistili, že jednotlivé střípky té mozaiky eh, zapadají do toho kýženého obrázku. Proč Řecko eh, vykazuje tak nízkou míru plnění, jak na to poukázala i paní předsedkyně? Uvědomujeme si vývoj posledních let a, eh, a také poslední eh, období financování fondu. Ale když se podíváme podrobně na důvody, tak eh, zjišťujeme, že tady jsou zejména problémy s veřejnými zakázkami. Zjišťujeme, že procesy veřejných zakázek trvají příliš dlouho a ve skutečnosti je jasné, že nejenom v Řecku, ale i v jiných členských státech je zapotřebí zmobilizovat eh, správní kapacitu více ve větší míře, aby bylo dosaženo cílu. Kvitují se s uspokojením ono cvičení, které komise provedla z hlediska kontinuálního dialogu o těchto věcech a o implementaci programu eh, s členskými státy. Mám za to, že je důležité, eh, snažit se držet s nimi krok. Byť jsou tam určité problémy nebo eh, potíže. Nyní již se můžeme opřít o eh, určité zkušenosti, které jsme získali eh, během období 2007 až 2013 a jsem optimistou, že v nadcházejících letech dokážeme dosáhnout dalšího pokroku souhlasím s mnoha poznámkami, které zde zazněly ze strany členů výboru, ale i e, zástupců komise, například pokud jde o dodržování e, základních lidských práv. Tady to je naprosto zásadní, podstatné pro Evropskou unii obecně. A závěrečná připomínka, musíme trošku více věnovat pozornost vyčlenování fondů pro členské státy a pro využívání a musíme věnovat větší pozornost využívání fondu pro specifické účely. Samozřejmě mm, tento přístup má své e, dobré stránky, ale vyčlenování jako takové nemusí nutně vést ani k lepšímu plánování, ani k lepší implementaci anebo eh, vykazování výsledků, protože poměřování eh, výsledků a výkonností vyžaduje inteligentní cíle a výkonnostní ukazatele. A ještě poslední poznámka k solidaritě. Solidarita je jasně pojednána v novém nařízení, v novém právním rámci. Úvodní ustanovení nařízení obsahují řadou odkazů právě na pojem solidarity, zejména pokud jde o ty členské státy, které čelí eh, nadměrnému náporu mm, přistěhovaleckých proudů vzhledem k jejich zeměpisné poloze a musí to být nedílnou součástí politiky Evropské unie v rámci zprávy vnějších hranic a e, také v jednotlivých ustanoveních se to řeší konkrétně, protože dochází tam k určitému stupňování e, úrovní, e, jimž členské státy mohou čelit. Počínaje minimum, minimálním, normálním až po vysoké velkou hrozbu náporu a právě v této souvislosti členské státy, které mohou čelit tomu nadměrnému um, břemenu, by měly být odměněny nebo by se jim měla dostat určitá kompenzace eh, za eh, tuto nadměrnou expozici, kterou zažívají, jak dobře víme. Děkuji vám všem za pozornost. Děkuji. Eh, možná, že tedy doporučíme DG Home, aby se o tom pobavili s kolegy z DG Regi, protože v Řecku tedy působí eh, ta task force, ta pracovní skupina a bylo by určitě dobré, kdyby se zaměřila i na tyto věci, protože rezervy to nepochybně jsou. Je totiž naprosto nepřijatelné, aby Řecko nevyužilo eh, prostředky, které má k dispozici. Na závěr ještě dostane slovo pan zpravodaj Danis, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ano, Řecko to je součástí mnohem většího, rozhalejšího problému. My o tom hovoříme i v jiných výborech našeho parlamentu. Bohužel ve stávajících podmínkách nevidíme nějaký stimul pro tuto zemi, pokud jde o účinné uh, ochrany jejich hranic, protože samozřejmě, že se musí vzít potázy, žádosti o azyl, musíte nějakým způsobem reagovat, pracovat s tím a tak dále. A celý politický problém této oblasti je takový, že jelikož nemáme v právě existující nějaký nějaké stílení odpovědnosti v této oblasti v rámci asilu a tak dále. A pff, země jako Řecko mají pocit teda samozřejmě, že nesou na svých bederech většinu této zátěže celé Evropě, Čili mě to nějak nepřekvapuje, že nevyužívají tyto prostředky efektivním způsobem pro hraniční kontroly, protože to znamená více azylu, více zátěže a tak dále, azylační procedury a tak dále. Čili ve zkratce, tomu jsem se v pracovním dokumentu příliš nevěnoval, nerozváděl to, je to prostě širší diskuze. Ty body, které zde zasněly, já myslím, že směřujeme jedním směrem, ano, reagujeme i na zprávu účetního dvora v našem dokumentu, hovoří se zde o programu, který byl ukončen v roce 2013, čili ten nový program v rámci toho programu Fondu pro interní bezpečnost, tam budou nová kritéria a doufáme, že tím už se splní do, um, některé z doporučení nás, účetního dvora, i komise se o tom zmínila, že vlastně by to mohlo být tímto způsobem pokryto, ale přesto je to trošku takové podivné v rámci těch nových programů, protože vlastně členské státy, které čelí těm menším migračním tlakům, by mohly samozřejmě klidně efektivně kontrolovat jejich hranice, získat i z nového finančního, z nového fondu prostředky, řekněme na různé projekty, materiál, zařízení, které se budou nakupovat v rámci tohoto programu, které možná nebudou prioritou pro celou Evropu. A to je zásadní problém. Zásadní problém i v rámci toho nového programu. I když tam už bude to vyšší procento spolufinancování eh, u států, které mají problémy větší na hranicích, různé akce, které vedou k konzulární spolupráci nebo akce v rámci Frontexu, čili ano, jsou zde určité stimulace v rámci tohoto nového fondu, ovšem není vyloučeno, že v poté um, ty, ty neužitečné akce možná budou pokračovat, tak jak o tom soud hovoří, že prostě země to budou využívat pro jiné účely a prostě je fajn, že mají evropské prostředky k tomu účely. Ta koncentrace těch fondů na potřeby členských států, které skutečně čelí největšímu náporu na hranicích, by mohla být efektivnější do budoucna. A pokud je o tu byrokracii, já nesnáším byrokracii, administrativu, příliš zátěžovou a tak dále, příliš komplikovaná pravidla, čili samozřejmě s panem kolegou v tom plně, plně souhlasím v tomto bodu. My jsme již vyčlenili ty vyšší kofinanční um, sazby, prostředky pro nesmírně naléhavé akce. To není nic nového. Jediná věc, uh, i pan kolega Ali se o tom zmínil, uh, jak si zacílit, zaměřit se na ty státy, které nejvíce čelí těmto problémům? To znamená, že odklonit se od těch členských států nebo těch projektů, které prostě nepotřebují až tak naléhavě, prostě některé z nich ani by neměly být pokryty tímto mm, projektem a tímto fondem. To jsem chtěl říci. Tím potřebujeme navýšit ještě tu efektivitu, účinnost, tak abychom skutečně se zaměřili na ty na bedrech kterých leží největší zátěž této oblasti. A samozřejmě, ano, eh, eh, indikátory, ukazatele výkonnosti, to je nesmírně důležité, komise se o tom rovněž zmínila. Děkuji za velmi zajímavou rozpravu, děkuji také komisi a Evropskému účetnímu dvoru. Tím se tedy dostáváme na konec našeho dnešního programu a máme malý problém. Eh, kolegové kteří zodpovídají za další bod, přijdou teprve za několik mál minut, zhruba za 20 minut. To znamená, že se sejdeme zase za 10 minut 11. Nebo v 10 hodin 50. Eh, v každém případě za 20 minut. Do té doby tedy přerušuji jednání, protože bez těch kolegů eh, nemůžeme pokračovat dál. Děkuji.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 Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf nach der kurzen Unterbrechung. Äh, budeme pokračovat po krátké přestávce. Mezitím mezi nás dorazil ředitel Evropské investiční banky äh, pro operace mimo Evropskou unii, pan Lalu. Spravodajkou za Evropský parlament je paní Martina Dlabajová a za Evropský účetní dvůr je to paní Daniel Lamark. Nejprve dostane slovo pan Lalů. Prosím. Thank you very much. Děkuji. Dámy a pánové, poslanci výboru pro kontrolu rozpočtu, dobré ráno. Je mi velkou ctí, že vám mohu eh, představit tuto zprávu je to poprvé, kdy hovořím v Evropském parlamentu a jsem nadčen. To znamená, že se vynasnažím, abych se tedy soustředil na ty aktuální otázky. Týká se to eh, udělení absolutoria EDF. Eh, rád bych představil eh, činnost Evropské investiční banky, pokud jde o investiční nástroj z kotonu. Jak víte, tak eh, to tedy nespadá striktně do samotného procesu udělování absolutoria, ale již dlouhá léta Evropská investiční banka se tedy snaží lépe a těsněji spolupracovat s Evropským parlamentem. To znamená, že Evropská investiční banka již po několik let vysvětluje Evropskému parlamentu a představuje to, co se tedy eh, invest, jak se investovaly její prostředky v zemích AKP. To znamená, že nejprve budu mít takovou obecnou prezentaci o výsledcích roku 2013. Nebude to delší než 20 minut. Eh, bude to tedy prezentace obecná a následně eh, budete moci klást dotazy. Nejprve několik slov na úvod o Evropské investiční bance. Budou to základní informace, za to se omlouvám, ale rád bych připomněl, že Evropská investiční banka je bankou Evropské unie. Jsme bankou 28 členských států, to znamená, že našimi akcionáři je 28 členských států. Eh, půjčujeme peníze, ale to není jediná naše aktivita. Kromě toho eh, také Ehm, půjčujeme peníze. a různé další smíšené aktivity. Ehm, celkový objem naší činnosti je v tuto chvíli 70 miliard euro. 10% z toho tedy je realizováno mimo Evropskou unii, ehm, mimo Evropské Evropskou unii se tedy opíráme o mandáty, které nám udělují členské státy. Vnější eh, mandáty pro půjčování jsou udělovány na sedmileté období. Eh, v rámci těchto mandátů tedy eh, působíme Eh, v různých částech světa s různou intenzitou část aktivit, eh, které vyvíjíme, eh, tedy vyvíjíme v subsaharské Africe, v karibské oblasti a v Tichomoří. Na to se tedy dnes budu zaměřovat a budu se tedy zaměřovat na investiční nástroj z kotonu. Nejprve struktura prezentace. Vidíte tady celou řadu poznámek o rámci naší činnosti, potom několik čísel, příklady projektů, třetí část. Eh, v této eh, části bych eh, tedy chtěl hovořit o dopadu financování a o jedenáctém fondu, rozvojovém fondu a následně o výsledcích a jejich měření. Nejprve rámec. Eh, k němž probíhají naše aktivity. Já doufám, že mě tady technika poslechne, že bude spolupracovat. Skvělé, teď to naběhlo. Eh, v zemích AKP tedy používáme ten takzvaný investiční nástroj, který je financován z prostředků Evropského rozvojového fondu. To je ta eh, zelená část tak ten, tyto prostředky jsou v podstatě používány na dva typy aktivit. Jedna část je tedy modrá, jedna fialová. Modrá část to jsou ty eh, juniorské, méně důležité podřízené půjčky, eh, potom to eh, financování ze soukromých prostředků, nástroje soukromého finančního trhu v místní měně. Vidíte tady v tom čtverečku celkové částky, které byly poskytnuty v rámci tohoto investičního investičního nástroje, jak v AKP, to je 3,7 milionů euro, miliard euro, pardon, a v OKT to je 50 eh, miliard. Pokud jde o ty prostředky z Evropského rozvojového fondu, tak taky eh, podporujeme nebo přispíváme eh, k úrokovým sazbám a poskytujeme technickou pomoc. Tady eh, v tom čtverečku opět vidíte částky, které byly k dispozici v rámci 11. Evropského rozvojového fondu. Eh, potom na základě eh, schválení členských států využíváme ty prostředky také eh, v rámci takzvaných vlastních zdrojů. Ty vlastní zdroje to jsou prostředky, které mobilizujeme prostřednictvím kapitálových trhů přímo do naší rozvahy. Eh, to znamená, že investiční nástroj z kotonu je mimo eh, rozvahu a tyto další prostředky jsou v rámci rozvahy. To znamená, že používáme další prostředky které jsou tedy v menším rozsahu 2,5 eh, miliardy v AKP a 100 eh, eh, milionů v OKT. To se tedy týká těch nadřazených půjček, zprostředkovaných půjček, to znamená, že eh, v posledku půjčujeme peníze malým a středním podnikům a tyto eh, zprostředkované úvěry také někdy eh, tady používáme v korporátní sféře. Tolik tedy k našemu působení na tomto poli a nyní tedy o tom investičním nástroji z kotonu je to e, skutečně jedinečný nástroj, jedinečný mechanismus. Vy, co by členské státy Evropské unie, jste poskytli Evropské investiční bance určitý objem prostředků. E, a my tyto prostředky, konkrétně 3,2 miliard euro, využíváme e, k tomu, že tedy řídíme to zpětné splácení těchto prostředků a investujeme to, co se zpětně splatí a tím vytváříme něco jako pákový efekt. To znamená, že ty peníze jsou tak říkajíc znovu použity a tento graf eh, tedy eh, znázorňuje ten faktor dynamiky. My jsme začali v roce 2003 a tady to je mm, projekt, Eh, projekce, ta fialová linka, eh, kumulativní částky, který, které jsme zatím půjčili až do roku 2013, 3,2 miliard a, nebo 3,4 miliard a kromě toho tedy chceme eh, půjčovat dál s tím, že využíváme ty původní prostředky kumulativním pohledu jsme tedy půjčili více, než eh, kolik byla ta původní částka. A sice tím, že jsme tedy opětovně využívali prostředky, které se nám vracely v rámci splácení. To znamená, že tento mechanismus je jedinečný a díky němu jsme schopni dosahovat větších objemů finančních prostředků tím, že recyklujeme ty peníze, které tímto způsobem dostáváme. A nyní několik slov o koncepčním rámci, co tedy podnikáme v Africe, v subsaharské Africe, v karibské a tichomorské oblasti. Obecně řečeno, můžeme naši aktivitu rozdělit do dvou skupin. Za prvé eh, rozvoj místního soukromého sektoru a potom intervence ve veřejném sektoru. Všechny projekty, které eh, rozvíjíme, já se k tomu potom vrátím v bodě 4 svého, své prezentace, eh, všechny tyto projekty by měly mít velký dopad na rozvoj daných zemí, který zároveň systematicky měříme. Snažíme se tedy měřit tu přidanou hodnotu, které tyto eh, projekty přinášejí. Eh, pokud se podíváte konkrétně na tyto eh, tabulky, tak zjistíte, že se to jednak týká infrastruktuře, eh, infrastruktury v širokém slova smyslu, ne tady pouze silnic a různých vedení, ale jde také o sociální infrastrukturu, zásobování vodou, kanalizaci a tak dále. To všechno tedy schrnujeme pod pojem infrastruktura, spadá sem i energetika a potom druhá skupina to je finanční sektor. To znamená, že se, že se snažíme poskytovat dlouhodobé financování malým středním podnikům, někdy dokonce mikropodnikům v daném regionu. Eh, ve všech těchto projektech, které rozvíjíme, sledujeme hlavní priority, to znamená boj proti klimatickým změnám, to znamená, to ovšem neznamená, že všechny ty eh, projekty, které děláme, nutně tedy eh, pozitivně přispívají eh, k boji proti klimatickým změnám, ale eh, tuto prioritu sledujeme průběžně, systematicky a v některých eh, projektech se na to zaměřujeme konkrétně. Já později budu hovořit o tom parku větrných elektráren. To jsou projekty, které přímo za spadají do boje proti klimatickým změnám a zmírnění jejich dopadů. Evropská investiční banka nedávno zahájila aktivity v oblasti zemědělství a bezpečnosti dodávek potravin, což je nové pole působnosti pro naši banku. Eh, a Kromě toho se už nějakou dobu zaměřujeme na průmysl a průmyslový vývoj v těch zemích, ve kterých působíme. A nyní se tedy pojďme zaměřit na soukromý sektor. ať už používáme investiční nástroj z kotonu nebo vlastní zdroje, to už jsem vysvětlil, že tady máme ty, dva, ty dvě kapsy, ze kterých si bereme eh, peníze. V každém případě se snažíme tedy přímo eh, spolupracovat se soukromým sektorem a někdy eh, tedy používáme místní banky, to je ten střední sloupec, Často tedy spolupracujeme s místními bankami, s institucemi v rámci mikrofinancování anebo se soukromými kapitálovými fondy a díky nim vlastně se dostáváme k těm konečným přístupům příjemcům, ať už jsou to korporace, to znamená větší společnosti, Eh, na které se snažíme obrácet přímo, ale často je to tak, že malé a střední podniky, to jsou eh, místní eh, podniky, které tady, na které se obracíme s Důvod, proč tak činíme, je ten, že na počátku Evropská investiční banka byla chápána jako, tak říkajíc, velmi účinná, efektivní organizace a bylo nás pouze 200, většina z nás tady byla v Lucemburku. A to znamená, že jsme měli takový takzvaný skladový model. Týká se to tedy projektů eh, v rámci Evropské unie i mimo Evropskou unii, kde se tedy snažíme působit podobně jako rozvojová banka. Snažíme se tedy využít pákového efektu, snažíme se využít těch stávajících sítí, toho, co je k dispozici v dané zemi, ať už jsou to místní banky nebo další investice a tím vlastně znásobit prostředky, které používáme, které investujeme a zároveň využít jejich eh, znalostí eh, dané země. E, kromě toho e, tedy máme program technické pomoci, kterou můžeme využít e, tím, že využijeme prostředku z investičního nástroje. Někdy tady o to požádáme Evropskou komisi. Kromě toho v mnoha případech E, financujeme soukromý sektor na základě projektového financování, to jsou ta partnerství PPP, partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, to znamená, že soukromý sektor tedy provozuje e, určitý projekt a pod e, záštitou z veřejné instituce. Kromě toho poskytujeme záruky, to jsou tedy financované nebo nefinancované operace a kromě toho, to už jsem řekl, se snažíme v oblasti AKP eh, snažíme vytvářet eh, partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, partnerství PPP. A nyní se podívejme na některá čísla, rok 2013, čísla, projekty, já se budu opravdu snažit o velikou stručnost, opravdu jenom atrakovaná čísla. Samozřejmě budete-li mít zájem, podíváme se ještě na další detaily. Ano, my samozřejmě zde máme mnoho dalších Eh, oblasti, které mm, jsme popsali v materiále, které máme zde před místnosti, ještě k dispozici na stolečku, různé aktivity, dále dopad eh, toho finančního nástroje, jak to vypadá v jednotlivých oblastech, projektech, čili určitě doplňkové informace. To opravdu velice stručně, pouze grafickým způsobem ilustrujeme, jakým způsobem jsme využívali posledních deset let, protože letos slavíme desetileté využívání tohoto finančního nástroje, jak to vypadá v číslech. Když se podíváme na globální čísla, tak za těch 10 let vidíme, že je to 3,4 miliardy eur, které máme k dispozici pro 205 různých projektů v subsaharské Africe, karibských zemích Pacifiku. 85 právě jde do soukromého sektoru a těchto projektů. Máme zde z těch 3,4 miliard, které máme k dispozici asi 500 milionů v oblasti energetiky, investice. Veliká část byla právě v oblasti boje proti klimatickým změnám, obnovitelné energetické zdroje asi 412 milionů. Dále jsme financovali různé další projekty v této oblasti s jinými partnery, s Africkou investiční rozvojovou bankou, EFD, jinými projekty Světovou bankou, to jsou naše hlavní partnery 88 z těch 205 projektů, to znamená asi 40% jsme spolufinancovali s ostatními partnerskými institucemi. Máme zde 25 partnerských institucí celkově. Z těch 3,4 miliard jsme využili 2 miliardy pro rozvoj finančního sektoru prostřednictvím tohoto rozvoje finančního sektoru pro malé, středně velké podniky, mikropodniky, ale je zde 71 milionů, které jsme využili pro čistou vodu, udržitelné hygienické projekty, sanita a tak dále. To je oblast, které věnujeme čím dál tím větší pozor. 45 projektů z těch 205 využilo prostředky z subvencí úrokových sazeb. Toto je zásadní v mnoha případech, protože právě kvůli různým pravidlům, které zde platí, musíme poskytovat podmíněné nebo koncesní, promiňte, koncesní um, úvěry. Právě tento prvek musí být k dispozici aby si mohly země AKT půjčovat, to znamená právě prostřednictvím dotací úrokových sazeb. Téměř 280 milionů jsme využili pro různé mikrofinanční instituce. To je oblast, která roste neustále zájem. Jsme to právě na jihu Středomoří v těchto zemích prostřednictvím investičního nástroje Kotonu jsme byli schopni urychlit tyto aktivity, především i v regionu subsávské Afriky. Máme tam více než 50 různých projektů a právě 180 milionů jsme využili pro mikrofinanční instituce a 190 milionů jsme využili právě pro různé fondy soukromého kapitálu, které naopak navýšily tento um, finanční prostředek 1,3 miliardy, které podporují 374 malých a středně velkých podniků. Čili vidíte, že zde opravdu došlo k obrovskému navýšení, znásobení vašich finančních prostředků, evropských prostředků v rámci těchto dohod z kotonů, nejen pokud jde o investiční fondy, ale i pokud jde o finanční prostředky beneficientů, které naopak navýšili oni na své straně. Když se podíváme na období 2011-2014, toto jsou celková čísla, jak vidíte, my samozřejmě hovoříme zde o výroční zprávy z roku 2013 a proto můžeme říct, že v loňském roce jsme 274,5 milionů eur využívali právě v rámci tohoto investičního nástroje celkově. Dále jsme to doplnili eh, vlastních zdrojů asi 240 milionů, máme tam 20 projektů, očekáváme, že toto číslo poroste v letošním roce. Vidíte zde očekávaná čísla, to je ta modrá část. Proč očekáme navýšení? Protože zde máme mnoho projektů, které nyní dobíhají po mnoha letem úsilí, rozvojovém úsilí. To znamená, že jak vidíte, čísla, nejenom částky, ale i počet projektů se v letošním roce. To je těch, jak už jsem se o tom zmínil, 60, 62 projektů bylo v soukromém sektoru, 85 tohoto, této částky eh, šlo do zemí subsárské Afriky. A nyní opravdu velice stručně o Ehm, takovém příkladu našeho projektu z loňského roku v oblasti jezera Turkana. Je to emblematický projekt z mnoha ehm, důvodů. Byla to teda větrná elektrárna, na které jsme úzce spolupracovali s našimi kolegy z Evropské komise, s ehm, generálního ředitelství EFKO, které nám opravdu úžasným způsobem pomohlo v tomto projektu, v jeho dopracování. Je to největší projekt finančního investování v Keni, 620 milionů eur. Je to projekt, který se týká větrných turbín, elektrárny, která produkuje elektřinu výhradně tímto způsobem. My jsme přispěli jednak našimi finančními prostředky v rámci investičního nástroje vlastních zdrojů 200 milionů společně, jak vidíte. A to bylo promícháno, propojeno ještě z 25 miliony z eh, Trust fondu, Afrického fondu, eh, kde mm, my, my tam máme sekretariát, který funguje v rámci tohoto trustu, jak již bylo zmíněno promotery tohoto projektu, kteří navštívili naši banku a rovněž se setkali s velvyslanci zemí AKT. EIB opravdu byla významným prvkem při implementaci tohoto projektu, kde Světová banka v podstatě selhala, pokud jde o financování. Vytvoří tento projekt celkově asi 2800 pracovních míst v průběhu Eh, té první ehm, etapy, dále to bude přes asi 365 větrných turbin, což je asi 20 stávající výrobné kapacity celé této země. To znamená 20 kterými přispějeme v rámci tohoto jediného projektu. Jak si dovedete představit. Má to mnoho pozitivních um, prvků, dopadů. Nebudu hovořit o všech. Ovšem, co je nesmírně důležité v tomto ohledu, je dopad na infrastrukturu. Nad rámec celého projektu, upgrade, um, přenosové soustavy v celé této zemi, propojení, celá tato soustava, protože samozřejmě ano, musíte navýšit i kapacitu, musíte upgradeovat um, celou přenosovou síť. Například eh, infrastruktura, pokud jde o silnice v celém regionu. to celého tohoto regionu jsme investovali. Je to region, který se nachází ve vnitrozemí této země, čili všechny tyto pozitivní dopady, pozitivní prvky, které jsou propojeny s tímto projektem. Eh, samozřejmě to znamená nejenom samotná generace elektřiny nebo výroba elektřiny a i okolní země podle našeho názoru částečně budou těžit z tohoto projektu, <clears throat> eh, protože dojde k vývozu eh, určité části kapacity elektřiny. Dále je to samozřejmě to představuje ohromný potenciál, je to oblast, která je zatím málo osídlená, Bude o první etapu celého projektu. Pokud bude úspěšná, tak eh, samozřejmě, že etapě dvě, možná potenciálně etapě tři dojde k dalšímu rozvoji. To, co je zajímavé v tomto ohledu, je to, že celý tento projekt v podstatě před deseti lety dva nizozemský občané navštívili toto jezero jako turisté a v podstatě si uvědomili, že je to oblast, kde, je, kde právě nesmírně větrná oblast, došlo tam k různým geologickým průzkumům, zjistilo se, že skutečně to nesmírně vhodné místo pro tento typ elektráren i s ohledem na proudění vzduchu a právě tak vznikl tento projekt. Toto je další příklad spolupráce mezi africkými zeměmi a Evropskou unii takový nový prvek v roce 2013 je financování v oblasti dopadu těchto projektů. V podstatě navíc ještě k, no, k tomu investičnímu nástroji. Heike Ruckers, jeden z mých, eh, jeden, ten z mých kolegů je zde se mnou a vidíme, že se máme najít ještě 500 milionů eur pro financování dopadu těchto projektů. Co to znamená impact financing, toto financování tohoto typu? To je ta oranžová část mého grafu. To znamená tento typ investic, který je riskantní a kde vidíme finanční návratnost, která je příliš malá, aby jsme aby jsme získali komerční financování. Ovšem je to oblast, kde my očekáváme opravdu zásadní dopad. Zásadní dopad, pokud jde především o sociální dopady, návratnost v oblasti životního prostředí, sociálních výdobytků a tak dále. Čili je to sice taková omezená oblast, máme tam 500 milionů R, které se nám dali k dispozici a my je využijeme v roce 2014 autorizace proběhla v roce 2013, máme zde první projekty, které eh, buď již byly schváleny, nebo jsou schválovány v současné době. My zaměříme se samozřejmě na finanční udržitelnost, doufáme, že na konci těchto projektů finanční prostředky získáme zpět. Není to stejný profil jako u investičního nástroje, investiční facility, kde se snažíme nějak vyvážit rizika a návratnost ekonomicky životaschopných projektů. Zde pravděpodobně ta návratnost bude nižší, to znamená, že v podstatě to by to mm, neodpovídalo našim analýzám, pokud bychom chtěli stadaným způsobem investovat v rámci tohoto finančního nástroje. Ovšem vidíme, že ta návratnost je někde jinde. My se budeme snažit celkově poukázat na e, to, aby většina těchto finančních prostředků se nám vrátila a aby jsme je potenciálně opětovně využili tak, jak to vidíme i v různých projektech v rámci investičního nástroje. Na co jsme se zaměřili? Sociální, demografické změny, nezaměstnanost především v, v venkovských oblastech mezi ženami, mladými lidmi, protaravinová bezpečnost, sociální, finanční exkluze, migrace, obnova po katastrofách, konfliktech, přístup k zdravotnictví, přístup ke vzdělávání školení a tak dále. Čili my samozřejmě eh, budeme financovat především soukromé projekty, někdy veřejné projekty. Ve všech se zaměříme na výzvy v oblasti životního prostředí, boj proti klimatickým změnám, eh, lesní hospodářství, biodiverzita, dodávky pitné vody a využijeme různé finanční konkrétní nástroje v této oblasti. Čtyři hlavní nástroje, buď to budou finanční prostředky soukromého kapitálu, které bude mít konkrétní sociální dopad, nebo využijeme finanční prostředníky zacíleným, cíleným způsobem, za chviličku vám uvedu nějaké příklady, nebo budeme využívat finanční prostředníky v rámci sdíleného rizika, to znamená, že částečně mm, poneseme na sobě ta rizika, a na druhé straně to budou finanční prostředníci, anebo přijme financování v rámci investičního nástroje. Určité příklady. V současné době spolupracujeme s IFADem v této oblasti podporujeme především v zemích AKT malé, drobné zemědělce, využíváme jejich vědomosti, znalosti v této oblasti různých družstev, komunit v této oblasti přímo na místě, v těchto jednotlivých zemích. Snažíme se vytvořit struktury různých projektů, prostřednictvím kterých bychom dlouhodobě financovali tyto místní um, projekty, buď na základě místní měny nebo, nebo zahraniční měny, většinou teda místní měny, pokud tam je zapojený export, tak i zahraniční měny, zahraniční měny. A tyto úvěry jsou nesmírně obtížné, pro tyto konkrétní geografické oblasti. My v tomto období strukturujeme ehm, celé tyto oblasti. Máme tam Malavy, Mozambik, 5 až 8 zemí, Etiopie, Nigérie, Rwanda, na ty jsme se zatím zaměřili. Tyto země, teda, to znamená, že to bude určitá technická asistence, technická pomoc, celková struktura těchto programů, které poskytnou tyto země různé místní komerční banky nám budou napomáhat v tomto úsilí, v, v tom, aby beneficienti získali potřebné finanční prostředky, které se využijí potom v rámci těchto programů technické pomoci a zemědělci, kteří využívají tyto finanční prostředky, nejenom získají tyto finanční prostředky, ale zároveň určitou pomoc při efektivnějším využívání těchto prostředků udržitelným způsobem, umožníme jim přístup potom i vůbec k k komercializaci jejich zboží, možnost komercializace a tak dále. My doufáme, že na základě těchto 50 milionů eh, poskytneme pomoc asi 100 tisícům drobných zemědělců v tomto období, které mm, bude asi 4 až 5 leté splatnost a ty projekty samozřejmě jsou delší. A úplně na závěr trochu k výsledkům v této oblasti. Zde na stolečku před sálem máme i informace, které se týkají rámce pro měření výsledku pro rok 2013. Evropský parlament několikrát požadoval v minulosti vysvětlení dopadů všech těchto operací, do kterých se zapojuje naše banka, kde využíváme finanční prostředky daňových poplatníků. A proto jsme se v průběhu let opravdu věnovali zásadním způsobem k vytvoření komplexního rámce, který by umožnil ex ante a ex post měření výsledků eh, našich operací a projektů všechny mezinárodní finanční instituce, bilaterální finanční instituce čelí stejným problémům v této oblasti. Bohužel nemáme nějaký standard zatím k dispozici, který by byl obecně využíván v této oblasti mezi jednotlivými institucemi. Ovšem máme určitý kon- konvergující názor na to, jakým bychom, co bychom měli měřit a tak dále. My například v naší bance společně s našimi kolegy z komise jsme se snažili strukturovat to měření nebo určitý rámec celkového dopadu a to jsme rozložili do tří pilířů. První je určitá konsistence mezi operacemi, které projekty, které financujeme, a cíly či mandátem, který máme k dispozici to znamená investiční, nejenom v rámci investiční facility tohoto nástroje, ale vlastně celý, veškerý mandát, který máme pro projekty v Evropě i mimo EU. Máme zde tři hlavní oblasti, o který bych se měl zmínit, nebo tři mandáty, takové, takové širší cíle. Je to jednak rozvoj sociální a ekonomické infrastruktury v rámci AKT zemi, dále je to rozvoj místního soukromého sektoru, boj proti klimatickým změnám, adaptace v této oblasti, přizpůsobování, o tom jsem před chvíličkou hovořil. Dále je to regionální integrace, kterou jsme tam vlastně přidali jako další prvek. To je určité plus u operací, o které se snažíme. Někdy to jsou národní operace či projekty, proč ne? To znamená, že v tom případě odpovídají jednomu z těchto tří prvních těch prvně zmíněných cílů. Ovšem snažíme se podporovat i regionální integraci mezi zeměmi AKT. To je nesmírně ambiciozní cíl. Kromě konsistence těchto našich cílů bychom měli ověřovat i konsistentnost s cíly EU a rozvojových cílů jednotlivých zemí. Pravidelně se i s kolegy z EIS e, a z generálního ředitelství DEVCO a jiných generálních ředitelství komise právě tyto dokumenty, které se týkají specificky jednotlivých zemí, strategii pro jednotlivé země, místní semináře, vysvětlujeme hlavní cíle Evropské unie v, této, v těchto zemích a v mnoha případech je tam právě určitá, určitý odkaz na naší banku jakožto přispěvatele k těmto cílům. Čili my se snažíme opravdu, aby ty naše projekty byly konzistentní s těmito cíly. Druhá záležitost, to je náš pilíř číslo dvě, to jsou ratingy jedna až čtyři, které využíváme. A to jsou například různé technické, technická smysluplnost těchto projektů, které hodnotíme, ekonomická smysluplnost projektů, které financujeme. Toto je rozděleno do tří komponentů. Jednak je to určitě zdravý základ těch projektů, zda budou implementovány na základě vytyčených nákladů včas, zda ta zpráva a řízení těchto projektů je vhodná, máme zde, a to je takové jedinečné, stejný tým inženýrů, ekonomů, kteří pracují na všech těch projektů, které financujeme v rámci EU a kteří jsou aktivní zároveň u projektů, které financujeme v rámci finančního nástroje. V mnoha případech nám to právě umožňuje velice kvalitní vklad do toho, jaké jsou nejlepší standardy v oblasti řízení, zprávy těchto projektů a jak to přetavit na ty projekty, které financuje v zemí HKT dále je to interní návratnost z finančního, ale i ekonomického pohledu, kterou počítáme. Pro ekonomickou návratnost ERR tam vlastně musíte identifikovat mnoho externalit, pozitivních či negativních, velice často propojených s životním prostředím a zároveň umožňujeme analýzu z environmentální udržitelnosti a sociální udržitelnosti a zároveň analyzujeme naše vlastní adicionálky v tomto ohledu, nejenom pokud jde o finanční nástroje, které poskytujeme, technické, sektorové příspěvky, příprava projektu, implementace, podpora v rámci celého projektu a zároveň vývoz našich vlastních standardů, norem, protože chceme být průkopníkem v této oblasti, pokud jde o, o strukturaci těch projektů, které si zaslouží finanční prostředky. A toto je poslední slide. To je právě, my jsme tomu vytvořili REM+, to znamená, to je záležitost, teda ten rámec pro řešení výsledků, který je ještě rozsálejší než obvykle, identifikovat přímé i nepřímé beneficienty našich úvěrů, procenta těchto mm, mezi jednotlivými eh, těmito eh, beneficienty, a jsou to například eh, ženy nebo mladé lidi a tak dále. Čili to, to je opravdu rozděleno podle konkrétní kategorii. Já samozřejmě jsem ochoten odpovědět na konkrétní dotazy. Omlouvám se, to vystoupení bylo delší, než jsem předpokládal. Paní předsedající, ovšem rád bych vám všem poděkoval za tuto možnost a za vaši pozornost. My jsme upozornili jenom na to, že těch 20 minut se protáhlo na více než 30 minut, ale děkuji za prezentaci a e, já bych chtěla nyní udělit slovo paní e, Lamarck e, z Evropského účetního dvora. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já bych ráda poděkovala za důvěru, kterou jste nám dali, tím, že se můžeme připojit k tomuto celému projektu. Jestli dovolíte, tak pouze několik slov já zde nebudu představovat zprávu, podobně jak to dělali kolegové, protože náš dvůr nemá mandát kontroly, pokud je o EIB, o investiční banku. Všem, jestli dovolíte, aspoň několik bodů, které bych ráda zúraznila. Soud má k dispozici v rámci tripartitní dohody mezi komisí, bankou a účetním dvorem. My vlastně máme určitou kapacitu kontroly aktivit EIB je to tripartitní dohoda, která eh, byla nejprve v roce 89 podepsána, pravidelně ji obnovujeme na období čtyř let. Poslední Eh, máme z roku 2011, která byla upravena poté v následujícím roce. Účetní dvůr samozřejmě velice citlivě přistupuje k této oblasti. Víme, že parlament má obrovský zájem této oblasti na kontrole jednotlivých operací, projektů ze strany a především finančního nástroje. Samozřejmě, že víme, že parlament eh, o tom hovoří neustále, například v roce 2010, 2011 i 2012, pokud je o dělní absolutoria. Právě proto účetní dvůr do našeho programu pro 2015 třetí ehm, komora, které jsem součástí právě vytvořila nebo navrhla audit v této oblasti, který Klaus Heiner, můj Klaus Heiner je jeden Ehm, vy ho jistě znáte, protože to byl předseda vašeho výboru pro výbor Jury a ten právě povede tento audit. Byl i předsedou výboru, ehm, předsedu výboru. Čili ano, tento audit máme začleněn do našich programů, zatím ještě nemáme k dispozici celkovou definici ani jednotlivé hlavní směry Ovšem my víme, že Evropský parlament si přeje více informací všech, o všech těchto eh, operacích a právě proto takto postupujeme. I jde o určitou globální analýzu rizik, kterou děláme ve všech sektorech, rozvojových sektorech. Otázky spojené s politickou nestabilitou, intervence v této oblasti, koherence s cíly milénia, tisíciletí, specifická rizika, která jsou propojena s těmito konkrétními akcemi, operacemi, které jsou definovány, analyzovány v eh, zprávě o aktivitách banky, ale i zároveň v hodnocení v mezičase různá finanční rizika, především rizika nesplácení, dále je to otázka koherence mezi jednotlivými projekty, koordinace za Evropskou komisí a samozřejmě výzvy rozvoje v soukromém sektoru. Čili toto je takový hlavní rámec, ve kterém bude probíhat audit, o kterém se zmínila na základě dohody i teda, kterou máme v této oblasti pro EIB to znamená, že máme možnosti těchto auditních aktivit a my skutečně předpokládáme, že ta atmosféra spolupráce bude úžasná i na základě rámce, rámcové dohody, kterou máme mezi EIB a účetním dvorem. My samozřejmě velice rádi poté ve vašem výboru vystoupíme, představíme veškeré výsledky tohoto auditu, této kontroly. Děkuji, vážená paní předsedající, za slovo. Nemám k tomu další připomínky, protože zde bohužel zatím teda nemáme ty všechny mm, informace k dispozici. Začínáme tuto práci auditní, ale samozřejmě, že jsme ochotni neustále pokračovat v dialogu s vaším výborem u otázek, které podle našeho názoru jsou zásadní pro rozvojové cíle a pro roli, kterou Evropská unie hraje v této oblasti. Děkuji vám. Děkuji za tyto spíše technické připomínky a hned uděluji slovo komisi a sice panu Planersovi z generálního ředitelství DEVKO. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Úvodem bych chtěl poděkovat panu eh, Lalufovi za jeho velmi rozsáhlé vysvětlení investičního nástroje EIB a dovolil bych si učinit dvě, tři eh, drobné poznámky. Za prvé, Investiční eh, nástroj byl již předmětem evaluace, která skončila v roce 2010 a prokázala, že Obecně viděno, financování projektu je kvalitativní, relevantní. Byly tam eh, připomínky ke zvýšení koordinaci s finančními institucemi eh, ale myslím, že jsme si vedli dobře v uplynulých letech, pokud jde o Evropskou investiční banku a eh, začínáme zahajovat závěrečnou evaluaci která bude zahájena v roce 2015 a ukončíme ji asi koncem roku 2015 anebo ještě v roce 2016. Ještě stručná poznámka ke koordinaci s EIB obecném rámci. Asi víte, že eh, náš obecný rámec eh, pro komisi podporuje soukromý sektor. Je to nedávno schválené sdělení o posílení eh, role soukromého sektoru, pokud jde o podporu udržitelnosti a růstu v rozvojových zemích. V tomto rámci tedy se pohybujeme. E, na národní i regionální úrovni, stejně tak jako na evropské úrovni. A tento rámec e, je naplňován buď e, grantovou podporou, anebo také těmi kombinovanými nástroji, které máme k dispozici. V tomto smyslu, myslím, dochází ke komplementaritě mezi tím, co děláme na globální úrovni a vytvářením ekologického prostředí, které je také přínosné pro soukromé eh, eh, odvětví s pomocí investičního nástroje EIB. Ještě další drobné poznámky. Chtěl bych eh, upozornit na to, že komise se podílí na přípravě projektu pro investiční nástroje na schvalovací úrovni návrhu a také se podílíme na úrovni investičního nástroje při schvalování projektů. A závěrem bych chtěl ještě říci, že se snažíme posilovat naši koordinaci s EIB e, s použitím o něch kombinovaných nástrojů, které již e, existují e, v Karibiku, v Pacifiku a chceme to rozšířit na Afriku. A pokud jde o účetní dvůr a jeho poznámky, my jsme již měli určité neformální rozhovory kde vysvětlujeme také eh, roli komise při přípravě těchto eh, projektů realizovaných EIB. Děkuji. Milé kolegyně, kolegové, pokud někdo má dojem, že neví, oč eh, se jedná, tak si říci, nejste sami. Já si vedu obdobně. Chtěla bych požádat, abychom hovořili konkrétně o skutečných výsledcích. Milá Martino Dlabajová, máš před sebou těžký úkol. Prosím, co by zpravodajka. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Budu eh, mluvit na půl eh, český, na půl anglický, tímto se omlouvám předem tlumočníkům. Já vždy ráda slyším český jazyk v tomto výboru. Za prvé děkuji srdečně Evropské investiční bance za prezentaci a děkuji za všechny odpovědi na písemné otázky. A samozřejmě děkuji kolegům za všechny položené otázky. Jak jsme se předem dohodli, některé otázky se nevztahovaly k absolutoriu EDF, ale dnes se zaměříme na absolutorium 2013. Eh, Pokud vám nevadí, eh, budu, eh, přeskočím nyní do češtiny, protože bych vás chtěla uvést do čtyř velkých tematických okruhů, na které bychom se měli soustředit a možná ehm, to pro některé nové kolegy nebude jasné, tak ehm, jim to rychle přiblížím. Takže do češtiny přecházím. Jak víte, kolegové, tak EU provádí dlouhodobě systematickou rozvojovou podporu v řadě mimoevropských zemí rozvojového charakteru, a to především v rámci teritorií uh, afrických, karibských a tichomorských zemí. Tato podpora je směřována na hospodářský, sociální a environmentální rozvoj a především pak na boj s chudobou je obecně zajišťována ze tří zdrojů. A tohle například pro nové kolegy je důležité už v pochopení. Předmětem dnešního jednání je podpora, která je realizovaná mimo rozpočet Evropské unie z Evropského rozvojového fondu prostřednictvím finančního zprostředkování Evropské investiční banky. V tomto kontextu, jak už jste slyšeli, Evropská investiční banka zajišťuje dvojí úlohu. Za prvé poskytuje své vlastní zdroje k financování projektů v rozvojových zemích a za druhé zajišťuje roli správce investičního nástroje pro rozdělení prostředků EDF. Eh, e eh, já mám čtyři zásadní klíčové okruhy a musím říct, že i vaše písemné otázky se týkaly těchto okruhů, takže bych si dovolila je zařadit do těchto čtyř velkých oblastí a potom i společně s vámi v rámci otázek bych chtěla jít více do detailů. První okruh se zabývá specifickými charakteristikami, charakteristikami návratnosti a ziskovosti použitých produktů typu globální půjčky v podmínkách zemí ACP s čím samozřejmě souvisí i proces specifického managementu rizika v příslušných zemích. V rámci tohoto okruhu bych se chtěla více do detailů zeptat, eh, eh, jak Evropské komise, tak Evropské investiční banky, eh, jak je to s otázkou politického rizika v těchto zemích a zda zvýšené riziko nemůže být důvodem pro omezení aktivit Evropské investiční banky v teritoriích ACP. To je můj první okruh. Druhý okruh problémů se týká především stanovení pravidel obezřetného a efektivnějšího využívání zdrojů Evropské unie v těchto teritoriích. Samotný víceletý finanční rámec 2014-2020 přinesl řadu kroků v nakládání prostředků obezřetnějším způsobem a já tedy považuji za relevantní otázku, zda se vyšší obezřetnost projevuje též v případě EDF. A specifické téma v tomto okruhu je pro mě to, jak využívat nástroje finančního inženýrství i v těchto zemích. Třetí okruh Eh, souvisí s absorpční schopností a kvalitativními charakteristikami zprostředkovatelů v zemích příjemců a zaměření technické pomoci na zlepšení jejich znalostí a dovedností. I v písemných otázkách byla řada otázek, které se týkaly právě výsledků eh, technické eh, pomoci. S tím souvisí i záležitosti využívání místních finančních zprostředkovatelů. Čtvrtý, poslední okruh je zaměření EDF které se týká prioritních strategických témat, která Evropská unie uplatňuje vůči zemím ACP. Já bych chtěla určitě se dostat více do hloubky v tom, zda tyto priority se v čase změní a zda doznali nějakých změn i v souvislosti s měnícími se politickými riziky ve světě. Jak tady na tomto spolupracuje eh, Evropská investiční banka společně s eh, Evropskou komisí? Uh, so this, this was just a very, very general introduction from my side. I just wanted to... Some... Já jsem eh, tady do toho chtěla vnést pouze jakýsi pořádek, tak abyste porozuměli, o jakých tématech hovoříme. Je to skutečně první výměna názoru a jsem ráda, že někteří stínoví zpravodajové už se mnou navázali kontakt, že se mnou chtějí spolupracovat na těchto věcech a já velmi ráda ještě další zasedání stínových zpravodajů. Ráda bych tady využila příležitosti Evropské investiční banky a zaměřila se na ta velká témata. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, děkujeme Martinu. Byla tu otázka na komisi, to znamená, že hned eh, dám slovo panu zpravodaji. Takže pane Plánes, máte slovo. Děkuji. Eh, děkuji. Eh, určitě se o ty odpovědi eh, podělíme s kolegou z EIB, ale za sebe bych rád řekl, že se tedy budu věnovat čtyřem otázkám, o kterých hovořila paní zpravodajka. První otázka, pokud jsem tomu správně rozuměl, to jsou ta politická rizika. Ano, musíme je vzít v potaz, ale zároveň je musíme vyvážet s dopadem těch finančních nástrojů, které máme k dispozici. To znamená, že vždycky musíme vytvořit rovnováhu mezi tou politickou hrozbou, tím politickým politickým rizikem eh, a tím dopadem. Eh, týká se to především těch situací, kdy tady vstupujeme do nových oblastí a kde tedy eh, spolupracujeme se soukromým sektorem, kde, kdy ta spolupráce tedy má velký dopad. To je první otázka, kterou jste zmínila. A pokud jde o účinné použití prostředků, ano, prostředků je málo, to znamená, že musíme, že je musíme co možná nejlépe využít. Za komisi tedy říkám, že to je součástí našeho programování a že to tady v rámci přeskumu v polovině období revidujeme a já si myslím, že kolega z EIB to určitě eh, vysvětlí také, to znamená, investiční nástroje, eh, revolvingové eh, fondy jsou tedy používány zas a znova. Ty absorpční kapacity v zemích AKP. Já si myslím, že to způsobuje velké starosti jak komisi, tak Evropské investiční bance. Možná je to ten největší problém v této oblasti. A rád bych vás pouze ujistil, že Eh, jak komise, tak Evropská investiční banka bere to téma velmi vážně. Pokud jde o strategické otázky, o to, jak tedy nakládáme se strategickými otázkami v rámci dialogu s partnerskými zeměmi, tak je pravda, že tedy musíme lépe využít finanční nástroje, které máme k dispozici musíme je začlenit do naší sektora, do, do dialogu v rámci sektorální politiky i o, obecné politiky. E, budeme se o to snažit jako komise. Myslím si, že tedy kolega se Evropské investiční banky má na to stejný názor. Děkuji. Prosím, e, nejprve tady bude e, kolo řečníků. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o ta politická rizika, e, jestli to tedy není důvod pro to, abychom omezili práci EIB, dovolte mi, abych se vrátil o krok zpět. Evropská unie rozhodla, že tedy bude aktivní mimo své hranice, tak aby, pod, aby uh, zastávala své zájmy a aby také zastávala své hodnoty. Jednou z nich je i uh, zmírňování chudoby. Eh, za tímto účelem má k dispozici různé nástroje. To znamená eh, nástroje Evropské komise a kromě toho je tu také Evropská investiční banka. Když tedy používáme Evropskou investiční banku, tak členské státy nám jasně řekly, že tedy si přejí, aby naše instituce zůstala institucem, která je řízená z hlediska rizika. To znamená, že eh, A i B má tedy 3 A a my musíme zaručit, aby to tak zůstalo. Proč to říkám? Říkám to proto, že my tedy hovoříme o tom investičním nástroji z Kotonu. Je to nástroj, který umožňuje Evropské investiční, investiční bance a tím pádem i Evropské unii, aby eh, působili ve velmi eh, rizikových oblastech světa způsobem, který zároveň neohrozí její finanční rovnováhu, jejich finanční rovnováhu. Aby tomu tak mohlo být, eh, členské státy pověřily Evropskou eh, investiční banku tím, že bude spravovat finanční prostředky a že, budou, že bude tedy financovat eh, projekty, které tedy splňují evropské standardy, plní cíle, ale že to tedy bude mimo rozvahu, mimo rozpočet. To znamená, že, to, že pokud se ptáte, jestli to omezuje činnosti Evropské investiční banky, tak říkám, že za normálních okolností by to naši činnost omezovalo, ale díky investičnímu nástroju z Kotonu eh, můžeme takovéto projekty financovat. Je pravda, že v mnoha zemích je politické riziko vyšší než jinde. Nicméně to není důvod pro to, aby Evropská investiční banka prostřednictvím toho investičního nástroje z Kotonu to financování upřela, aby zastavila eh, financování. Je tu tedy, eh, jsou tu projekty, eh, které financujeme a snažíme se tedy přitom zohledňovat velikost různých ekonomik, Samozřejmě, že eh, ve větších zemích prostě investujeme více než v malých zemích eh, z čistě ekonomického hlediska. Nicméně politické riziko jako takové nám nikdy nebrání v tom, abychom v dané zemi působili, eh, protože to je vlastně účel toho finančního investičního nástroje z Kotonu. Umožňuje nám tedy působit v zemích AKP a zároveň tedy vzít v potaz hodnoty projektu a přitom tady akceptovat politické riziko, které tu je a které by nám normálně bránilo v tom, abychom tak činili, kdybychom tento investiční nástroj, eh, nástroj z kotonu neměli. My jako Evropská investiční banka, potažmo EU. Pokud jde o specifické charakteristiky těch příjemců, tak musím říci, že tu jsou dvě eh, zásadní vlastnosti. Eh, jsou to jednak subjekty z veřejného sektoru v rámci tedy zemí AKP, a potom tedy podřazené subjekty, někdy tedy mohli bychom spolupracovat například s Národní železnicí, s místní železnicí, eh, s, eh, se zprávou vodních cest, eh, se zprávou silnic, to znamená s různými subjekty v rámci dotyčné země, v rámci veřejného sektoru, ale vždycky musíme požadovat, aby v posledku zodpovědnost za dobré fungování projektu nesl stát. A nebo máme tedy subjekty ze soukromého sektoru, na ty se zaměřujeme ve velké většině. Pokud jde o ty soukromé subjekty, tak tady jsou dva, hlavní typy. Buď jsou to finanční zprostředkovatele, to znamená finanční sektor, jsou, e, eh, banky ze soukromého sektoru, a nebo e, jsou to tedy přímo e, společnosti místní, společnosti někdy pobočky, společnosti z Evropské unie, nicméně to není většina m, mm, těch situací, to je pouze malá část část. To znamená, že to jsou soukromoprávní subjekty v těch zemích a nebo finanční zprostředkovatelé, banky. Rád bych k tomu uvedl dva specifické případy, které jsou velmi důležité, pokud se podíváme na cíle našeho mandátu. Jednak soukromokapitálové e, fondy a také e, instituce, které poskytují mikrofinancování. To jsou tedy ty instituce, které, se kterými spolupracujeme přímo. To znamená, že jim dáváme peníze a oni zase eh, dávají posílají peníze tím mikropodnikům. Kromě toho tedy eh, spolupracujeme se soukromými kapitálovými fondy, dáváme jim prostředky a oni potom zase investují do místních malých a středních podniků. Pokud jde o strategické otázky, to znamená, zda se nějak posouvají, mění naše priority, tak celkem za to mohu říci, že ne, protože cíle, které jste zmínili a které se týkají investičního nástroje z kotonu, Eh, nechci říct, že jsou vytesány do kamene, ale eh, jsou to zkrátka, já jsem eh, je zmínil, jsou to ty tři velké cíle. Pokud se podíváte na moji prezentaci, tak je to ten fialový rámeček, jsou to ty myslím si, že to byla stránka 17, to znamená eh, sociální infrastruktura, zmírnění dopadu eh, klimatických změn a tak dále a regionální integrace. To jsou tedy cíle, eh, na které se zaměřujeme a ty se nebudou měnit. Co se mění je to, že v rámci těchto obecných cílů si tedy vybíráme projekty v různých zemích v závislosti na tom, jak Evropská unie, to znamená Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost, definují svoje strategie týkající se zemí, protože e, pro každou velkou zemi existuje strategický dokument a ty priority se mohou zemi od země lišit. E, to znamená, ale zároveň, že každý z těch projektů musí spadat do jed, pod jeden z těchto nadřazených cílů, ať už je to tedy rozvoj sociální, hospodářské infrastruktury, eh, rozvoj soukromého sektoru, zmínění dopadů klimatických změn, regionální integrace. Vždycky to musí eh, spadat pod jeden nadřazený cíl, ale zároveň to eh, závisí na, tom konkrétní, na té konkrétní strategii pro tuto zemi, kterou stanovuje komise. Děkuji. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím o jiný přístup. Myslím si, že součást eh, důvodu, proč paní předsedkyně řekla, že se v tématu ztrácíme, je to, že nám chybí eh, dostatek konkrétních faktů. Tak dovolte, abych se vrátil k těm základům. Rozumím tomu, že vždy, když investujeme, tak i riskujeme. Je v tom určité riziko, to je jasná věc, ale myslím si, že tento výbor by ocenil a také potřeboval mít trochu perspektivy. V případě investičního nástroje z kotonů potřebujeme určité chápání a perspektivu. Jednoduché věci. Prostě nemáme čas věnovat se stejné práci, jako děláte vy. Já velmi důvěřuji a respektuji EIB a proto vás žádám o trochu perspektivy. Ztratili jsme cestou nějaké finanční prostředky ve smyslu, nedocílili jsme efektů v projektech nebo špatných, slabých efektů nebo jenom průměrných efektů a také Další aspekt téhož je, jak se tento riziko vyvíjelo. Jinými slovy, měli jsme případy, kdy politická nestabilita v přijímající zemi ovlivnila účinnost, efektivitu projektu. Takovéto aspekty nebo ukazatele potřebujeme, abychom pochopili věc lépe, abychom mohli náš úkol lépe plnit. Děkuji, já jsem se také zařadila na seznam řečníků a chtěla bych na to navázat. Pokusím vás netraumatizovat. Jsme eh, rádi, že jste zde a chtěli bychom, abyste opět přišel. Ale avizujete-li výsledky, tak bych eh, ty výsledky ráda slyšela. Ovšem to, co jste přednášel, nejsou výsledky. A také nechápu, co je v tom vnímáno jako výsledek. Samozřejmě musíte jednat v rámci svého mandátu, eh, ale já jsem také vycházela dosud z toho, že tak činíte, to považuji za zcela samozřejmé, to není nutno zdůrazňovat a to eh, není přece mm, výsledek dostačující. Dále jste nám prezentoval mm, mnoho z toho, co již víme, eh, protože my jsme se také podíleli na tvorbě pravidel a tudíž do jisté míry víme, co obsahují. Co ovšem nevíme, je například eh, na eh, eh, vašem obrázku číslo 10 statistický přehled. Tam 2014 máme 917 milionů na několik projektů. To je, cel, to je tedy 35 milionů na projekt. To je mnoho a 29 projektů eh, napříč AKT je zase velmi málo. Eh, takže snad byste mohl pohovořit o těchto projektech ještě pár slov. Co tím máme rozumět? Eh, rozumíme tomu, že 85% je v subsaharské Africe a 72% ze soukromého sektoru, ale 29 projektů není až tolik. Dokonce bychom je mohli jednotlivě vyjmenovat, abychom z toho měli něco konkrétního a v roce 2013 to bylo pouhých 20 projektů, takže eh, to se zas až tak nevyplatilo. Těch 20 projektů z roku 2013 je také hezká věc. A pak mám ještě otázku, kde pak to je, k vaší grafice číslo 5. Leverage 2,9. To není až tolik, ale také to není nula. Bylo by zajímavé vědět, kdo jsou další partneři, kteří se na eh, tomto pákovém efektu eh, podíleli. Zdali to jsou i soukromé banky, anebo hm, to čerpáme pouze z pravého a levého měšce, to znamená pouze z veřejného sektoru, který si pak navzájem eh, poplácávají po rameni, jak to dobře udělali a zajistili tento pákový efekt. Takže to by pro mě bylo důležité vědět. A pak ještě něco jsem si poznamenala, teď to ale nenacházím. Ehm, e, ta vodní energie, větrní energie e, jezera Tokana. Tam e, píšete, že uh, přilákáni i další poskytovatelé instituční a komerční. Kteří to byli? trošku více podrobností. A pak ještě na adresu, respektive navazuji na pana Savramu, na grafice číslo 5, která se vyvíjí od roku 2003. Kolik částek tam vypadlo a jaké je procento? Bylo by dobře, kdybyste nám k tomu něco mohl říci. Děkuji. Thank you, Chair. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jestli dovolíte, samozřejmě postupně budu reagovat na vaše dotazy. Výsledky. Dovolte, abych mohl možná, já se nesmírně omlouvám, možná jsem neúplně dokonale pochopil vaše potřeby, to asi měl být základ mé prezentace. Mnoho vašich otázek je právě v této výroční zprávě, která je k dispozici kompletní seznam financovaných projektů, ilustrujeme tam jednotlivé projekty, jednotlivé akce u všech záležitostí, které jsme financovali. Samozřejmě, že by bylo obtížné, abych zde popsal detailně všechny tyto projekty, ovšem rád bych se aspoň tyto, této publikaci zmínil. A ještě je zde další zpráva, rovněž k dispozici pro vás. To jsou výsledky, které jsme publikovali, naše banka EIB. Jsou tam nejenom konkrétní projekty, ty nejdůležitější, které jsme financovali, různé ukazatele, zaměstnanost, kterou to vygenerovalo u těch financovaných projektů. Jestli dovolíte, nejprve to jak vypadá stávající situace. Já bych se vrátil k mé prezentaci. Já jsem zde, ano, skutečně hovořil pro rok 2013 o 472 milionech, které máme k dispozici v rámci investičního nástroje Kotonu, Úplně konkrétně, jestli dovolíte, tyto prostředky, těch 700 712 milionů, to znamená kotonu plus naše vlastní zdroje, by měli buď zachránit nebo uchovat asi 100 tisíc pracovních míst, 125 tisíc tan, tun, CO, tun CO2 by to mělo, ehm, by to mělo zabránit v rámci projektu, které jsme financovali v rámci energetické efektivity. Asi 56 milionů by to mělo generovat ročně jakožto fiskální výnosy. My očekáváme, že tyto projekty poskytnou asi 23 tisíc úvěrů konečným beneficientům i prostřednictvím finančních zprostředkovatelů a finančního sektoru. Tyto úvěry my očekáváme, že finální beneficienti, že asi 10 tisíc těchto beneficientů, těchto příjemců budou ženy. Pokud jde o infrastrukturu, tam očekáváme 1,7 milionů lidí, kterým vlastně umožníme přístup k čisté, nezávadné pitné vodě. 225 tisíc lidí by mělo mít přístup k zlepšeným um, hygienickým podmínkám, 1500 op, 1500 kilometrů optického vlákna pro datové přenosy bychom tím chtěli vybudovat a zároveň mm, zlepšit možnosti v oblasti ubytování 30 tisíc lidí. Dále je to výstavba tři, school, což zvýší počet dětí, které budou navštěvovat o 1500. Tato data jsou vlastně pod skupinou ukazatelů, které měříme, které jsme vytvořili v rámci všech ne-EU eh, investic eh, projektů, pokud jde o využívání prostředků koordinačního nástroje. je to teda tato právě eh, výroční zpráva, ve které uvidíte veškerá agregovaná data týkající se projektu financovaných EIB. Samozřejmě, že máte pravdu, že v mnoha příkladech tyto projekty zatím ještě nepřinesly očekávané výsledky. To je i předmětem pravidelného hodnocení, které provádíme. Pan kolega Stevka se zmínil o hodnocení eh, z roku 2010 u tohoto finančního nástroje. My to monitorujeme, mnoho projektů dosáhlo výsledků, které jsme si stanovili v jiných, zase naopak bohužel ne, v jiných to překročila tak dále. Máme zde zprávu z roku 2010, nezávislého hodnocení, která by měla poskytnout takový ucelený obrázek. Pokud jde o projekty a jejich počet, 29 celkové číslo asi není úplně nějaké závratné číslo, to máte pravdu ovšem. Když to srovnáme se zdroji, jsou k dispozici, v rámci finančních, eh, finančních prostředků, lidských zdrojů, tak toto je výsledek, který podle mého názoru je dobrým výsledkem. Každý z těchto projektů, nezapomínejme na to, trvá léta pět, šest let, eh, aby vůbec mm, jsme získali finanční prostředky, promotéry, strukturovali celý projekt, připravili ho, čili opravdu dlouhé období, mnoho práce před samotným projektem, ještě z technického hlediska, by vůbec takový projekt mohl vzejít. Představuje to opravdu mnoho úsilí. Musíme to srovnat s tím mandátem, velikosti mandátu, jež máme k dispozici a to si myslím, že je opravdu no, dobré. 3,5 miliardy eur, které máme k dispozici 500 až 600 milionů ročně investujeme a je to mandát, který by měl pokračovat až do roku 2020, čili ano, je zde mnoho projektů a určitá finanční eh, částka, která koresponduje s tou finanční obálkou, jež má EIB k dispozici. Já se omlouvám, že to asi nezaznělo úplně jasně v mé prezentaci. Zmínila jste se i o čísle, o slajdu číslo 5, ten pákový efekt. Já jsem možná neměl využít um, termínu pákový efekt. Já jsem měl na mysli celkový objem, jež budeme mít k dispozici v rámci úvěru 3,5 miliardy, to bylo vlastně ty přislíbené finanční prostředky, se kterým se, nebo teda 3,2 miliardy. A my v podstatě tím jenom chceme říci, že jsme schopni to naakumulovat v průběhu životnosti těchto úvěrů až na trojnásobek. To znamená, všechny ty prostředky, které jsme schopni v rámci pákového efektu, proto jsem hovořil o pákovém efektu, získat. A my, ano, například vlastně pak můžeme půjčit ty prostředky trojnásobek, mm, čtyřnásobek těchto prostředků. My na základě naší zkušenosti to víme, když to měříme všechny ty naše projekty, tento dopad eh, pákového efektu eh, je, je, je mm, dvojnásobek u soukromého kapitálu a, pat, a až 15 násobek u veřejných projektů, čili opravdu je to asi tak 3 až 4 násobek. Eh, to jsem, mm, tím jsem neměla na mysli ty externí eh, zúčastněné subjekty, ale ty vlastní finanční prostředky, které jste vy investovali, to znamená ty 3 miliardy, které máme k dispozici v rámci e, naší banky a budou celkově navýšeny v rámci AKT projektu až na 9 miliard. A pak ten poslední projekt, o kterém jsem hovořil u jezera Turkana, tam rovněž jsme pomocí těm, tohoto pákového efektu pomohli našim partnerům získat finanční prostředky. V mém dokumentu jsem se o tom zmínil. Spolupracovali jsme tam s obrovským množstvím jiných mezinárodních institucí, Norským investičním fondem pro rozvojové země, který nám pomáhal, investiční fond pro rozvojové země z Dánska, Vestas. Ten finanční plán, když se na to podíváme, jenom minutku, já to najdu, tam jsou vyjmenovány i jiné organizace, úvěry, tento projekt financovalo IKE F z Dánska asi 120 milionů eur. To představovalo komerční eh, věřitelé, další byly z řad komerčních bank, které kofinancovaly tyto projekty. Já se omlouvám, paní předsedkyně, nemám zde úplně seznam všech těchto komerčních eh, in, eh, investičních společností, ale jistě hm, jsem ochoten to samozřejmě ještě dohledat. Děkuji. Teď je to trošku konkrétnější. Kdybychom tu zprávu byli bývali měli, tak bychom si ji byli bývali přečetli. Dostali jsme ji od Evropské investiční banky konce minulýho, minulého týdne. Ehm, rozdali jsme jim ji poslancům eh, dneska. Samozřejmě, že jsme ji mohli rozdat již minulý týden, přesto si myslím, že eh, na 75 stránek to není mnoho času, protože je to velmi důležité téma. Paní kolegyně Schmidt, děkuji tu vaši poznámku o tom, že jsme tu zprávu představu měli mít, bych ráda eh, podtrhla. Já si myslím, že je to velmi důležitá věc, kterou eh, všichni podporujeme. Je problematické, když je něco mimo rozpočet, mimo rozvahu, protože eh, to vytváří trochu nedůvěru. A jestli je to oprávněné nebo ne, to znamená, že si myslím, že v tomto případě je to v každém případě oprávněná věc byla řeč o tom, kdo tedy eh, ty projekty provádí. Já bych se eh, ráda zeptala, kdo je to my. Vy jste říkal, že eh, tedy vy řešíte ty projekty. Já bych se ráda zeptala, jaká kritéria pro projekty stanovujete, jak tedy nějaký jednotlivec nebo větší společnost přijde k penězům, tak aby mohl svůj projekt realizovat, tedy vy jste hovořil o těch obecných, čtyřech obecných cílech, ale jaká další kritéria jsou uplatňována. A když tedy eh, vyberete nějaký projekt, tak jsem se eh, chtěla zeptat, jestli máte nějakou představu o tom, jaký tady má být výstup, jaké mají výsledky, jestli ten projekt tedy průběžně sledujete, jestli provádíte nějaký kontroling, jak tedy eh, jsou ty projekty hodnoceny. To je tedy otázka, kterou položil také pan Salama. To znamená, první otázka, jak jsou projekty vybírány a hodnoceny. A druhá otázka, vy si tedy ty projekty, pro ty projekty v zemích vybíráte agentury nebo místní regionální banky a já se ptám, podle kterých kritérií je vybíráte podle jakých eh, kritérií vybíráte agentury a menší regionální banky, eh, kontrolujete je pravidelně, anebo je to tak, že tedy jednou jednu vyberete a navždy eh, už může dělat to, co dělá, protože si myslím, že je velmi důležité, abychom se jim trochu dívali na prsty, na to, co dělají. Děkuji. A nyní má slovo pan kolega Savama. Děkuji, dovolte, abych to trošku objasnil, protože Myslím, že jste odpověděla právem všechny otázky paní předsedkyně ohledně výsledku a tak dále. Ale já bych rád slyšel toto a opakuji svou otázku. Potřebujeme určitou, řekněme, trojdimenzionálnost, určitou představu o tom, jestli někam směřujeme, zdali se hýbeme, zdali jsme se zlepšili od eh, startu. A to není tak komplikované. Eh, chci jenom slyšet eh, vaše posouzení stavu. A samozřejmě to budu respektovat. Jde mi o to, zdali vy vidíte určité směřování, určitý postup po správné trase od 9.10.2011. Thank you, Chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. A zodpovím otázky po pořadě. První se, myslím, týkala toho, kdo jsme my, hovoříme-li my. My míním Evropskou investiční banku, personál, eh, řídící výbor a eh, ředit vedení. A vše, co činíme, je pod eh, eh, přímou a dvojí kontrolou evropských členských států. Uvědomuji si, že možná tady e, prohlašuji samozřejmě, samozřejmě věci, ale chci zopakovat, že personál Evropské investiční banky navrhuje k rozhodování řadu e, rozhodnutí o financování nebo technické pomoci projektu. Pokud jde o investiční nástroj Kotonu, tak náš řídící výbor napřed musí prověřit to finanční rozhodnutí a pak výbor specificky ustaven pro investiční nástroj eh, se zástupci 28 členských států EU musí schvalovat eh, každé jednotlivé rozhodnutí. Poté schválili to, tak se to eh, postupuje eh, naší správní eh, radě. Ta rada se stává rovněž ze zástupců 28 členských států EU, takže máme tady dvojí kontrolu ze strany členských států EU, že každý z projektů je v souladu s investičním nástrojem a také s kritérií, které se specificky vztahují k EIB. A k vaší druhé otázce. Jaká kritéria se berou v potaz? Jak jsem již vyložil, máme specifické cíle mandátu, které nám umožňují Evropské investiční bance jménem Evropské investiční facility vybrat určité projekty, které těmto kritériím odpovídají například malé, středně velké podniky. Tady se podíváme konkrétně eh, po správné skladbě finančních zprostředkovatelů v eh, členských státech, to znamená zprostředkovatelů, kteří mají dostatek dostatečnou síť eh, pro pokrytí malými středně velkými podniky, které jsou ochotny poskytnout úvěr a plní také standardy vykazování. A mm, my EIB požadujeme, aby finanční prostředky výboru pro investiční nástroj byly použity na financování specifického souboru cílů. My chceme, aby malé středně velké podniky využili tyto eh, finanční prostředky k investi- investování. To znamená, ty finanční zprostředkovatele, s nimiž spolupracujeme, musí kontrolovat, zda ty finanční prostředky prostředky jsou eh, skutečně využity ke stanoveným cílům, cílům, které jsou eh, specifikovány. A pak také požadujeme eh, vykazování na bázi ad hoc, případ po případu. To znamená, každý malý a středně velký podnik se musí obrátit přímo na EIB se žádostí o takovéto přímé financování. EIB musí zajistit, hlediska kritérií, že pracujeme s finančními zprostředkovateli, kteří jsou schopni využít peníze správně a pak nám podat eh, zprávu eh, v souladu se standardy, které eh, vyžadujeme. Když jsem hovořil o počtu úvěrů těch 23 tisíc místních malých a středně velkých podniků, kterým chceme pomoci, tak to je určitý odhad a také výsledek, který budeme kontrolovat ex post. Budeme budeme zkoumat, kolik žádostí jsme obdrželi od finančních zprostředkovatelů, eh, shrneme je, vytvoříme porovnání eh, mezi ex ante posouzením a ex post hodnocením. Pokud jde o očekávané výsledky, eh, vyžadujeme kontinuální pomoc, nebo vyžaduje se kontinuální pomoc, ano, a to znamená, že v každém projektu zkoumáme kapacitu institucí, to znamená obchodních bank, prostředkovatelů, s nimiž eh, pracujeme. V některých vzácných případech, eh, zejména v mm, eh, oblasti AK, pokud nemají dostatek kapacit podle našich standardů, tak po nich budeme požadovat pravidelné zprávy o tom, jak práce pokračují a také vyšleme tým nejpozději čtyři eh, roky po financování projektu, aby posoudil, zdali ten projekt byl zafinancován v souladu se standardy. V jiných případech, a to je rovněž časté v subsaharské Africe, máme-li pochybnosti o eh, kapacitě eh, dodržovat naše standardy, tak skombinujeme půjčku s technickou pomocí. Eh, financování s technickou pomocí a v rámci podmínek financování také požadujeme ustavení projektové implementační jednotky, která často se stává z mezinárodních konzultantů, kteří budou v terénu, aby zajistili, že finance EIB budou správně využity a také eh, mohou pomáhat místním orgánům, místním úřadům s procesem mm, zadávání veřejných zakázek od zadání eh, přes výběrové řízení až po eh, realizaci projektu. Máme-li pochybnosti o jejich schopnosti eh, dodržovat naše standardy, tak opakuji, skombinujeme naše půjčky, půjčky EIB s technickou pomocí. A jakou roli tady hrají ty místní banky? Tak to zaznělo. Pokud jde o vaše otázky, vaše otázka, jestli tedy směřujeme správným směrem. To je samozřejmě velmi obtížná otázka, těžko se na ní odpovídá, to musím přiznat. Z hlediska Evropské investiční banky si myslím, že můžeme jasně říci, že tento investiční nástroj je přesně zaměřen, pokud eh, chcete, aby Evropská unie eh, financovala produktivní investice eh, v oblastech, které se vyznačují vysokým politickým rizikem. My jako Evropská investiční banka kvůli svému zaměření, kvůli tomu, co te, eh, kvůli eh, omezením našeho hospodaření, našeho účetnictví, bychom tak ne, nemohli činit z našich vlastních zdrojů. To musíme jasně říci. Tento investiční nástroj z Kotonu a použití Evropského rozvojového fondu umožňují, abychom eh, tedy eh, financovali projekty, u kterých je zřejmé, že tedy jsou dostatečně profitabilní, že tam je dostatečný, dostatečná výnosnost a můžeme tak činit i v regionech, které se vyznačují eh, vysokým rizikem, eh, jak z hlediska exekuce, tak z hlediska eh, politiky. To znamená, že pokud k tomu chceme použít veřejné prostředky, tak podle našeho názoru je mm, to možno činit právě tímto způsobem, protože tímto způsobem se eh, veřejné prostředky dostanou do míst, kam by se soukromé prostředky nedostaly. Eh, kdybychom eh, to tímto způsobem nezafinancovali, tak by ty projekty zkrátka nevznikly. Ve velké, ve velké množství případů, pokud se například podíváte na soukromé kapitálové fondy, kdy se tedy investuje do kapitálu malých a středních podniků, tak se zkrátka nenajdou soukromí investoři, kteří by byli ochotní schopni vzít na sebe tato rizika. To znamená, že eh, ty projekty jsou eh, rozumné, solidní, ale je možno je financovat pouze z veřejných prostředků a ve velké množství případů ten investiční nástroj z Kotonu umožnil to, že ty projekty existují, projekty, které by jinak nemohly být financovány, protože eh, se má za to, že financování eh, v těchto problematických zemích v Africe například musí mít velkou návratnost. Pokud se, podíváte, pokud se zeptáte uh, investorů, eh, tak vám řeknou, že do Afriky nepůjdou, pokud tam nebudou mít 20% návratnost eh, ročně. My se často pohybujeme mezi 7 a 8,5 a 8,5 To je eh, tedy dobré, nicméně pro komerční sektor to není dostatečné, protože to riziko je příliš vysoké. A právě proto se domnívám, že tato obálka má smysl, eh, že tady investiční nástroj na tomto poli má smysl, protože nám to umožňuje, abychom financovali velmi eh, smysluplné projekty a používali eh, k tomu prostředky, které bychom jinak k dispozici neměli. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí, to znamená, že má slovo paní zpravodajka Martina, prosím. Děkuji. Ta rozprava byla velmi složitá. Já určité věci eh, považuji za samozřejmé, protože jsem tu zprávu četla, už jsem vznesla nějaké dotazy, to znamená, že mám oproti kolegům eh, možná výhodu, ale mohu vás ujistit, že struktura Evropské investiční banky a eh, tohoto investičního nástroje je poměrně složitá. Hraje tam roli mnoho aktérů, je tam zahrnuto mnoho činností, to znamená, že je poměrně složité pochopit to, Eh, jaké jsou hlavní výsledky a jaký je smysl tohoto nástroje. Já se o to vynasnažím ve své zprávě. Velmi vítám zprávu Evropského účetního dvora, za to děkuji eh, a eh, nepochybně budeme i nadále v kontaktu a kromě toho budu tady organizovat schůzy stínových zpravodajů počátkem ledna protože toto je pouze část toho absolutoria a budeme na tom i nadále pracovat. Pokud tady budete mít nějaké další návrhy, tak budu ráda, protože, jak víte, jsem v tomto výboru nová, to znamená, že eh, budu jen ráda, když, eh, bude, když se mi dostane nějakých doporučení od eh, služebně starších kolegů. Takže děkuji, děkuji Evropské investiční bance, děkuji za to, že byly odpověz, že, že se nám dostalo odpovědi na všechny otázky. Nebyla jsem zase tolik spokojená s odpověďmi komise. Myslím si, že by bylo dobré, kdybyste byli v některých odpovědích konkrétnější a děkuji také Evropskému účetnímu dvoru, že tu byl zastoupen. Děkuji. Děkuji. E, pokud e, můžeme tu e, diskuzi shrnout, tak takto. Za prvé, audit Evropského účetního dvora skutečně potřebujeme, protože víme příliš málo konkrétních věcí o způsobu fungování eh, tohoto finančního nástroje. Za druhé, doufám, že komise eh, nebude tento investiční nástroj spravovat se stejným nasazením jako dneska, dneska dopoledne. Musím říci, že tato otázka je pro nás velmi důležitá. Právě z tohoto důvodu jsme se stali politiky a souvisí to i s tím, eh, co tady děláme nebo co tady naopak neděláme. To znamená, že v této otázce musíme skládat účty svým voličům v našich domovských zemích, takže je to pro nás důležité. Děkuji také e, účetnímu dvoru, bance, všem kolegům a Martino, my s napětím budeme očekávat tvoji zprávu. Děkuji. E, dneska se odpoledne zasedání nekoná, sejdou se pouze koordinátoři ve tři hodiny ve stejném sále. To znamená, že končím zasedání a přeji vám krásný zbytek dne.